Good morning. Krásné dobré ráno. Začneme naše zasedání a já budu hovořit španělsky. Eh, první bod programu je přijetí pořadu jednání. Máte-li nějaké námitky, vzneste, prosím. Není tomu tak, takže přije, po, pořad jednání je přijat. Eh, druhý bod to je výměn, výměna názoru Turecku. Rád bych řekl, že hlasonuje na Pardon, omlouvá se pan předseda, budeme hovořit o globální strategii. No, dám slovo paní Piry, eh, která se stínovými zpravodaji zkoumala přes 500 pozměňovacích návrhů které mimo jiné se týkají vztahu Evropské unie s Tureckem, včetně spolupráce v oblasti migrace, situace sta- právního státu a zásadních svobod, kromě tedy eh, té mm, obavy vzbuzující politiky, jakož i eh, eh, jednání, které probíhá, týká se sjednocení Kypru. A teď dávám slovo paní zpravodajce. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Než se pustíme do druhého přeskumu zprávy o Turecku za rok 2015, tak bych ráda využila této příležitosti a vyjádřila soustrast rodinám obětí nedávných pomových útoků v Ankaře. Myslím, že hovořím za nás, za všechny, když řeknu, že cítíme zármutek spolu s tureckým lidem a společně chceme bojovat proti terorismu. Nyní k samotné zprávě, pane předsedo. Vy už jste to vlastně velmi dobře zhrnul. Spolu se stínovými zpravodaji z dalších skupin jsme poslední dva týdny vyjednávali těch 545 pozněvacích návrhů a vytvořili 37 kompromisů. A ráda bych vyjádřila vděčnost, protože nakonec se nám, myslím, podařilo najít společný prostor, který můžou podpořit všechny politické skupiny v Evropském parlamentu. Hlavní závěry této zprávy o které se bude hlasovat dnes odpoledne a jak byly vyjádř- jsou vyjádřeny v těchto 37 kompromisních návrzích. Za prvé, existuje obava, že tempo reform se snížilo a v oblasti svobody slova a nezávislosti soudnictví dokonce Turecko učinilo krok zpět. Zásadně kritizujeme tlak, vlády na kritiky, tedy novináře například. Viděli jsme další útok na Zahan, Zaman a Sihan, ale také na další sdělovací prostředky. Také akademici, kteří podepsali volání pomíru, ale také jsou zastrašováni členové opozice v podstatě na každodenním pořádku. To je, myslím, hlavní východisko této zprávy. Dále se apeluje na to, aby na jihovýchodě skončilo násilí a začalo si vyjednávat o míru. Je nám líto, že PKK se navrátilo k násilí, je stále tato organizace na teroristickém seznamu EU. Navíc také vláda a bezpečnostní složky zavedly v některých oblastech stane právo, což vede k tomu, že občané, kteří žijí v těchto kurdských oblastech, 350 tisíc podle tureckého ministerstva samotného jich je, museli opustit své domovy. A to pochopitelně nám velmi leží na srdci a domníváme se, že Evropská unie by tomu měla věnovat daleko větší pozornost. Nakonec také apelujeme na zintenzivnění dialogu o všech těchto otázkách a nejlepší by to bylo samozřejmě v rámci přístupového procesu. A tady už se dostávám k tématu, které budeme probírat později tento týden, tedy migrace. Oceňujeme to, že Turecko nese to, to největší břemeno obrovské populace přistěhovalců a uprchlíků. Nejsme proti tomu, abychom s Ankarou společně hledali řešení těchto krizí, ale na druhou stranu skupiny v tomto parlamentu chtějí, aby to bylo odděleno od vyjednávání o přistoupení do EU, které je založeno na zásluhách a nemůže to být prostě něco za něco. Nemůže se to vyjednávat v souvislosti s migrací. Nemůžeme mít žádný jednorozměrný dialog s tureckou vládou, jenom v tom smyslu, kolik lidí přijíždí každý den na řecké ostrovy. Je potřeba se také zabývat v této souvislosti vnitřními vývoji v Turecku. Je potřeba, aby naplnili normy před liberalizací vizového styku. A také apelujeme na tureckou vládu, aby u ženevské úmluvy se vzdala geografického rozsahu, tak aby i iráčtí a afgánští uprchlíci mohli žádat o azyl. Nakonec také vítáme zásadní pokrok, kterého dosáhli v rozhovorech o zjevu znovu sjednocení Kypru. A vítáme snahu najít řešení pro tento desetiletí trvající problém, který je tak důležitý pro celý region a Evropu. A také apelujeme na Turecko a všechny mezinárodní aktéry, aby podporovali pozitivní výstup tohoto procesu. A Děkuji ještě jednou sekretariátu výboru, ale také zaměstnancům všech politických skupin, kteří pracovali skoro 24 hodin denně na tom, aby bylo možné, aby dnes proběhla tato rozprava dnes dopoledne a hlasování odpoledne. To je z mé strany vše, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, paní Pedy. A nyní dáme slovo stínovým zpravodajům, každému na tři minuty a začíná za EPP paní Somerová. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také já bych ráda začala tím, že vyslovím soustrast posledním eh, rodinným příslušníkům a přátelům obětí posledních útoků v Ankaře a e, doufejme, že už tomu nikdy nedojde, ale e, doba je bohužel velice nejistá. Zároveň chci poděkovat paní zpravodajce Kati Píry a chci také poděkovat e, všem ostatním stínovým zpravodajům za velmi dobrou spolupráci. Měli jsme, byli jsme pod neuvěřitelným časovým tlakem. E, původně e, jsme předpokládali s jedním zasedáním stínových zpravodajů, abychom pracovali na kompromisních návrzích, ale tam jsme zjistili, že to téma je tak komplexní a složité a počet pozměňovacích návrhů takřka 550 je tak ohromný, že to samozřejmě nestačilo. Sešli jsme se tedy třikrát v minulém týdnu. A nakonec v podstatě jsme se dohodli na tom, že udržíme tu linii, kterou jsme měli i v minulém roce. Možná, že nám to také trochu zjednodušilo jednání. V Turecku se vlastně situace nezměnila. Eh, nejsou rozpoznatelné žádné pokroky, žádný pokrok ve směru europeizace Turecka spíše dochází k takovému zpětnému propadu, ke krokům zpět, to už bylo stanoveno a já si myslím, že je cynické a nestydaté, že zrovna na den před eh, posledním summitem EU-Turecko byl Saman postaven pod eh, státní kontrolu a další Eh, eh, jakož i další noviny, které se spojeny se Zamanem. To je prostě hanebné, nestydaté a eh, jakoby, jakoby nám chtěli ukázat, Turecko zůstane tak, jak Turecko je, podle toho, jak si představuje prezident a nikoliv národ a Evropská unie to má laskavě spolknout a zejména teď v souvislosti s uprchlickou krizí. Ovšem my se domníváme, a tady se byli všichni ti noví zpravodové za frakce za jedno, že nelze směšovat obě věci, čili proces vyjednávání s Tureckem a na druhé straně uprchlická krize. <clears throat> My nejsme ochotni Turecku dávat nějaké slevy či rabaty. To jsou věci, které nejsou k vyjednávání. Ano, chceme dobrou spolupráci s Tureckem, ale nenecháme se Eh, prostě vtlačit pod eh, nějaký diktát. Víme, že šéfové vlád a států jsou pod velkým tlakem v souvislosti s uprchlickou krizí, ale my nejsme ochotni to podpořit v našem usnesení. Situace v Turecku byla právě popsána Piry. Došlo k několika velice komplikovaným bodům, jako vždycky. Jednání o Kypru je také samozřejmě jednou z priorit a řešení kyperské otázky je také takovým lakmusovým papírkem pro schopnost Turecka dospět k přibližování s Evropou. Eh, došlo k určitému pokroku k jednání o Kypru, ale neměli bychom předjímat nějaké řešení ani v našem usnesení. Nerozumím tomu, proč by eh, se muselo zmiňovat v tomto usnesení Turecko, Kyperský oči Turecko, řecký Kypr. Eh, to byl návrh kyperského premiéra a já vím, že mý kolegové z toho nebudou nadšený, ale já si myslím, že tady bychom předjímali vývoj. A to nevíme, jak bude vypadat. Celkově Chci tedy poděkovat rovněž sekretariátu. Vím, že sekretariát byl pod velkým tlakem jako já teď. Já vím, že mi vysíláte signál, aby už konečně přestal hovořit, což tímto dělám. Děkuji vám za to, že jste si mě vyslechli a doufám na dob- v dobrý výsledek při vyjednávání. Děkuji, paní Zomerová. Máme tady mnoho lidí na seznamu. Teď uzavírám seznam řečníků a rád bych požádal kolegy, eh, aby dodržovali čas. A teď dávám slovo panu Lambsdorfovi. Děkuji vám mnohokrát. Já bych také zahájil eh, s vás slova tím, že vyslovím soustrast ve jménu celé naší frakce všem příslušníkům, rodinným a přátelům obětem posledního útoku v Ankaře. Situace v Turecku eh, je pro lidi, kteří by tam rádi žili normální život na základě toho, co se děje, eh, stále více obavy vzbuzující. Lidé žijí ve strachu a to samozřejmě platí zejména pro oblasti na jihovýchodě země Ehm, proto tady <clears throat> máme obtížnou situaci. Dovolte, abych ke zprávě řekl následující. Děkuji Renáte Zomr, děkuji paní zpravodajce i ostatním za dobrou spolupráci i Ameriky Šáke, která mě zastupovala částečně v jednáních. Ehm, to mi neobyčejně pomohlo Myslím, že se nám podařilo eh, v krátké době dosáhnout hodně věcí. Eh, pár bodů, které jsou pro mě důležité. Kompromis číslo 9. Tady je napsáno, že je třeba nově zhodnotit celý proces. To je nutno zdůraznit. Zda ten proces skutečně ještě je smysluplným nástrojem, eh, který můž, mohou být vytvářeny turecko-evropské vztahy. Já si myslím, že to je dost pochybné, takže je důležité, abychom na to upozornili. Druhý bod. Kompromis kompromisní návrh číslo 17, tam ten jazyk, kde hovoříme o násilném a ilegálním převzetí ilegálních novin, včetně zamanu, přesně správné, co se týče formulace. Je třeba to takhle jednoznačně říci. Eh, svoboda tisku, svoboda projevu, eh, offline i online jsou zejména pro naší liberální frakci hlavními směry naší politické práce a Máme tady kandidáta o vstup, který se vehementně vzdaluje od této naší priority. Třetí bod, který je pro mě důležitý, je kompromisní návrh 31. Domnívám se, že to je bod, kde eh, se mohly eh, dohodnout všechny frakce. A to je otázka nakládání s uprchlickou krizí, kterou nelze směšovat eh, s procesem přístupu. Uprchlická krize je akutní politickou výzvou, kterou musíme samozřejmě řešit. Já nemám nic proti partnerství EU s Tureckem, ostatně, ale ne za tu cenu, že by se EU vzdala hodnot, které jsou charakteristické pro přístupový proces, zejména v rámci kodaňských kritérií. Poslední bod. Už jsme na to několikrát upozornili. Není to žádná zpráva o pokroku, je to zpráva o propadu, o kroku zpět. A je těžko pochopitelné, proč několik dnů před samitem summitem EU-Turecko došlo k těmto drastickým opatřením proti médiím v Turecku. E, u vízové otázky se domnívám něco jiného než konzervativci, ať už jsme jakoliv kritičtí vůči turecké vládě, <clears throat> přece jenom konkrétní by bylo zlepšení liberalizace vízové politiky. Tady my liberálové se domníme, domníváme, že třeba, do, aby došlo k pokroku, aby se usnadnila možnost lidí cestovat sem a tam. <clears throat>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 Eh, situace pro turecké občany a eh, příslušníky eh, obětí je velice obtížná, takže dovolte, abych za naši frakci také vysvětli, pardon, vyslovil soustrast všem obětem. Já už jsem to udělal v Bruselu ve jméno naší strany písemnou formou, protože to už vlastně je série atentátů a tyto atentáty samozřejmě zhoršují klima a jsme velice zneklidněni. Když pohlížíme na situaci v této zemi a tato zneklidňující situace se stále rozšiřuje až na hranice země, kde existují veliké problémy, ale také zároveň veliké proudy uprchlíků. Byli jsme ve městě Tysur nedávno s delegací a teď zjevně tam pojede ještě další delegace. Hmm, už 100 let je, pardon, 100 dnů je tato oblast obsazena. Už na to řekla, už na to upozornila Piry. Zhruba 350 tisíc lidí muselo opustit své domovy. To je situace, kde Evropská unie musí rychle rozhodnout a musí vyvíjet tlak na Turecko musí dojít k znovu zahájení rozhovoru o vyřešení kurdské otázky. Pakliže bude tato situace trvat, bohužel já si to sice nepřeji, ale pak určitě do, bude docházet k dalším atentátům a stále více uprchlíků se bude vydávat na cestu do Evropy. Eh, Samán byl zavře, zvřel se noviny Samán, jakýkoliv svobodný hlas je umlčován. A to je skutečně něco, o čem se musí hovořit v Evropě na nejvyšší úrovni. A to je také obsaženo v práci. Vědci jsou pro následování. Tisíce akademiků podepsalo dokument, eh, kde eh, vyžadují jednání eh, o kurdské otázce a všichni tito lidé jsou pro následování. Mnoho z nich přišlo již o svou práci. Já bych chtěl tady poblahopřát Kati Biri, protože ona se skutečně velice angažovala a velice čestně, upřímně snažila zapracovat všechny kompromisní návrhy, aby ve zprávě byly zohledněny všechny naše připomínky. My nemáme nic proti tureckému lidu, my nemáme nic proti žádnému lidu. Ne, my jsme samozřejmě spojeni s lidmi, tam cítíme s nimi, ale eh, v tureckém hlavním městu eh, teď eh, dochází k vytvoření fabriky továrny strachu a to se šíří do všech domovů. A e, pak se volí ten režim, jaký tam je. A teď k otázce Kypru celkově se to ubírá správným směrem, to, co se prostě v tom návrhu usnesení praví, ale jedna věc je pro nás ještě důležitá pozměňovací návrh týkající se e, nových e, e, sídliště usazenců. Je třeba řídit se při jednáních orientovat se na důležité hodnoty Evropské unie. Ovšem pro mě je důležité vědět, jaké tady máme hlasy a protihlasy proti přetvoření Kypru do komunální země. A zatím se obdomnívám, že to nebude možné. Děkuji mnohokrát taky si. Tak så mycket. Jag kommer att tala svenska så ni får ha lurarna på er. Děkuji mnohokrát, nasaďte si sluchátka, budu hovořit švédsky. I já bych na úvod velmi ráda vyjádřila soustrast rodinám obětí posledního útoku v Ankaře. Soucítím také s těmi, kteří již eh, dlouho žijí v této válce. Aha. Z Kurdy. Řada lidí v eh, tomto konfliktu zemřela a naší stávající prioritou by mělo být zastavení násilí a činů, které ohrožují vývoj v Turecku a které dostávají Turecko do velmi svízelné situace. V této zprávě je nejdůležitější jasná výzva Evropského parlamentu oběma stranám, aby přestali s násilím a sedli si za jednací stůl a jednali o míru. Protože pokud nedosáhneme míru mezi Tureckem a Kurdy, tak se nám nepodaří vyřešit ostatní problémy v Turecku. Situace je znepokojivá nejenom na jihovýchodě Turecka. Předřečníci také zmiňovali situaci lidskoprávní, svobody slova a podobně. V řadě oblastí jsme zaznamenali spíše krok zpět než pokrok a já bych byla ráda, abychom za letošní rok mohli přijmout zprávu, která bude konstatovat větší pokrok. Zatím jej ale nevidíme. Problematiku migrace a předstupních jednání není možné směšovat. Nemůžeme ustupovat z hlavních hodnot Evropské unie jenom proto, aby Turecko zavřelo hranice a nepřicházeli k nám uprchlíci. Tato jednání o přistoupení do Evropské unie se musí vždy opírat o naše hlavní hodnoty. Nemůžeme je ignorovat jenom proto, že chceme zastavit příliv uprchlíků. Není jednoduché odsuzovat pouze jednu stranu konfliktu. Myslím, že je potřeba odsoudit obě dvě strany, pokud dochází k násilí. V Turecku jsme konstatovali nedostatečné respektování lidských práv. To je ve zprávě důležité. Většinu kompromisních návrhů podpoříme, u některých se zdržíme. V zásadě se zhodneme, ale některé formulace nám úplně nevyhovují. Je tady několik pozněvacích návrhů, se kterými nesouhlasíme a budeme hlasovat proti, třeba co se týče nelegální migrace. My máme za to, že nelegální migrace není, že všichni lidé mají právo cestovat po světě, žádat o azyl a podobně. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Valero. A nyní eh, budeme pokračovat v naší diskuzi, ale prosím vás pěkně, už jsme v časovém skluzu, dodržujte každý jednu minutu a budeme přísní na dodržení času, pan Plenkovič. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi nejprve poděkovat naší zpravodajce, paní Katie Pěry a také stínovým zpravodajům. Chtěl bych rovněž vyjádřit uh, Eh, sou, soustrast za ty hrozné útoky, k nímž došlo před pár, dní, před pár dněmi a teď tedy jsou zde bohužel i ty nové útoky. Turecko je velice důležitým partnerem Evropské unie, je klíčové nikoli pouze pro regionální stabilitu, eh, ale je to tedy důležité pro celou politiku sousedství, pro Blízký východ. Je to také partner, který bude eh, důležitý pro vyřešení největší migrační krize, kterou vlastně zde teď máme a myslím si, že to je také takový určitý hlavní leitmotiv celé této zprávy. Ehm, vše, proběhly všechny proto je také důležité, proto jsou důležité tyto rozhovory a tato vyjednávání. Turecko eh, začalo svá eh, jednání o přístupu do Evropské unie vlastně ve stejné době jako má země, <clears throat> je to více než před deseti lety, ale ten pokrok k němuž došlo v Turecku je zatím pouze částečný. Nicméně já pevně věřím, že když bychom eh, když by Turecko šlo stejným směrem a zlepšilo by právní stát, soudnictví, svobodu, projevu, svobodu, tisku, tak to jsou vlastně základní věci, jakými se Turecko může pohnout vpřed. Takže je důležité a podpořit kompromisy, které vyšlou tureckým partnerům silný signál, že právě v této chvíli je důležité, aby tyto eh, věci eh, řešilo, aby tam našlo dobrá řešení. Děkuji. Pan Papadakis.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 Dystichos. Ano, eh, tady eh, ta zpráva zobrazuje realitu, která existuje v Turecku. Bohužel každý den, který proběhne, dochází k dalšímu poklesu demokracie v Turecku a to není to, co si přejeme. Hovořilo se také o snách řešení kyperské otázky, ovšem tady musím říct, že nemá vůbec žádný smysl, aby se tady neodkazovalo ve zprávě na to, že řešení, ať už se nalezne jakékoliv řešení, musí eh, zobrazovat AKY, je tedy nutno, aby eh, se to zakládalo na hodnotách Evropské unie. Evropský parlament eh, by z toho měl udělat otázku principu, zásady tedy. Evropská unie má teď problémy jako konstrukt jako takový, ale to souvisí s tím, že se zanedbávají hodnoty, pro něž byla vůbec Evropa vybudována. A to je veliký problém a to je třeba zohlednit. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Pantano. Jménem skupiny EKR bych rovněž chtěl vyjádřit eh, soustrast všem obětem. Turecko je stále eh, velkou výzvou týká se vlády lidských práv, problémů, převzetí manu, zatýkání novinářů. Také, eh, jsou, také tam také to, co řekl Erdogan ohledně nezávislosti soudní, uh, ústavního soudu. Eh, také eh, se hovoří o bombardování kurdské oblasti, a také o kurdské straně pracujících. Nicméně Turecko, ta, ta dohoda mezi Tureckem a Evropskou unii zůstává jediným způsobem, jak zastavit ten příliv migrantů do Řecka. Nicméně ta cena, kterou za to chtějí, je příliš vysoká, chtějí zrychlit přístupová jednání, chtějí liberalizaci víz, chtějí také další finance a také e, je tam vlastně i e, to, e, že chtějí tlačit na Kypr, aby vlastně zastavilo své veto ohledně tedy přístupu Turecka. Máme tam Ankara švýcarský protokol, který eh, má otevřít eh, přístavy a který má také má tam také dojít eh, k uznání kyperského státu. Nicméně Turecko by tedy mělo také souhlasit s tím řešením Kupra, kap, Kypru. Já rovněž doufám, že se ty přístavy otevřou. Chci říct, že ta zpráva je velice komplikovaná, ale v mé zemi, ve Spojeném království, Eh, bude také nyní ta kampaň a eh, teď také i v té kampani se bohužel eh, toto téma přístupu Turecka ukázalo jako určitým nástrojem těch, kteří spíše pro, prosazují Brexit. Děkuji, říká pan předseda. Další. Ano, děkuji. Tato rozprava i toto hlasování se odehrává ve chvíli, kdy jsou vlastně vztahy mezi Evropskou unii a Tureckem úplně nejvyšší v našimi prioritou a je to tedy pod velkým tlakem. Bohužel tedy je ukázalo se, že všechno bylo tak dlouho eh, jaksi zmrazeno, liberalizace, mm, také i eh, opožení zprávy Evropské komise. Mm, Evropská unie vlastně prodala své principy, je zde ta dohoda jeden za jednoho a doufáme, že vlastně Turecko vy, vyřeší problémy, které lídři Evropské unie nedokážou vyřešit. Ehm, je to velice taková velká sázka, pochybná sázka a ehm, může, můžeme za to zaplatit důvěryhodností lidí. Mnoho lidí, jak v Evropě, tak v Turecku, jsou hluboce znepokojeni a zklamáni tím, jak vidí, jak se ta situace vyvíjí. A jsem velice ráda, nebo doufám, že náš výbor a Evropský, eh, Evropský parlament bude trvat na lidských právech, na právech všech lidí v Turecku, na Kurdů, eh, alevické komunity, LGBT, žen, lidská práva všech lidí v Turecku jsou důležité a zejména svoboda projevu, svoboda internetu, svoboda tisku. To, to je klíčové. Uh, Eh, je důležité obnovit právní stát, oddělení funkcí, kontrolní mechanismy. To tam všechno musí být eh, v centru naší pozornosti. Ještě není příliš pozdě, aby Evropská unie vyslala jasný signál ještě předtím, než, ten, než ta dohoda nabude pevných rysů, protože celá řada tam je ještě nejasných. Pan Kristoforu, prosím. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να επιστήσω στην προσοχή σας σε κάτι πολύ σημαντικό για την έκθεση. Αυτό που... Děkuji, já bych chtěl upozornit na něco nesmírně důležitého. Tady se jedná o hodnoty a zásady Evropské unie, které je třeba hájit. Domnívám se, že přístupový proces Turecka není něco, co Evropská unie musí řešit. Především se to týká Turecka. Je tomu tak? že keper polovina Kupru je obsazena, ale my jsme dali zelené světlo, aby mohlo Turecko vést přístupní rozhovory. Ale Turecko klamalo Evropskou unii, činili sliby, řeklo se, že budou protokol, eh, aplikovat protokol, který podepsali. Ovšem tento protokol během devíti let nebyl vůbec aplikován a eh, stále ještě není uznáván eh, jeden členský stát Evropské unie. Chci se vás zeptat, kdyby nějaká jiná přístupová země se chovala tímto způsobem, bylo by bývala tato země dostala možnost otvírat další kapitoly? Pro nás to není žádná červená nitě, ale nedomníváme si, že je možné otvírat další kapitoly, když Turecko nedostává svým povinnostem. To je důležité říci, pane předsedo. A teď téma osídlenců. Já si myslím, že my nemůžeme dnes říci, že ve zprávě se má škrtnout ta, eh, eh, ta zmínka o nich. Eh, základním předpokladem je, abychom všichni podpořili návrh zprávy. Děkuji, pan Mauridos. Ξεκινήσω με μια διαπίστωση ότι já bych chtěla rád eh, tady především konstatovat, že lidské utrpení je všude stejné a to tady vidíme znovu. Zas a znovu dochází ke ztrátě životů, došlo k ním opětovně v Ankaře, ale rovněž tomu dochází v kurdských oblastech, tam ta bolest a utrpení je stejná, všude. A teď tady máme tuto zprávu, ano, a já se táži kolegů minulý rok už jsme se také sešli, hovořili jsme o té zprávce. Co tady neběží správně s Tureckem? Kdo mi může na to odpovědět? Já vám řeknu, co tady neběží správně. My pořád tady dohadujeme <clears throat> věci s Tureckem, které Turecko potom neuskutečňuje a teď jsme zase v tom bodu, kde už jsme byli. Eh, Měli jsme zprávu o jiné členské zemi, eh, které zahájili jsme rozhovory před deseti lety. Ta země je teď naším členem, ale to v Turecku není ten případ, vždy Turecko porušuje zásady hodnoty lidských práv. Už se tady eh, řeklo, jak je třeba zohledňovat Kypr. My musíme na tom trvat a nemůžeme čekat, takže se někdo přijde s nějakým novým návrhem. A ještě něco. Ta, tento návrh zprávy pro Kypr. O tom se vůbec nehovořilo. Protokol číslo 10. Tam se přece hovoří o AKI, o evropské legislativě a celý Kypr. Celý Kypr to je republika Kypr, neexistuje žádný jiný stát. Děkuji a teď má slova paní Seukaus. Ευχαριστώ πρόεδρε. Με την έκθεση αυτή καταρρύπτει. Děkuji mnohokrát. V této zprávě no, se vlastně tady dochází ke zrušení republiky Kypru a e, jako bychom měli vinu e, za to, že tady není uznávána jedna země Evropské unie a tady je třeba, aby každý z nás dostal své odpovědnosti. Mm, e, to se nevztahuje ani na nějaký národ, ani na hodnoty a zásady Evropské unie, která má být řešením pro otázku kyperské otázky. Ne, tady je třeba podporovat řešení, které Turecko neakceptuje, a to je třeba říci, protože toto řešení porušuje práva kyperského lidu. Ráda bych řekla, že v protokolu 10 E, týkající se Kypru a Evropské unie se praví, že také komunitární IKA se musí, e, pardon, evropská legislativa se musí stále legislatovat, ale najednou se má podporovat stát, který používá násilí e, na Kypru. To přece porušuje hodnoty za základní Evropské unie. Já bych tady mohla hodně toho říci k Evropské unii, a k otázce Kypru. Chtěla jsem poděkovat kolegovi, který mi dal víc větší prostor pro můj příspěvek časový. Ale co se týče řešení uprchlíků, eh, tady Turecko podporuje pouze mafii, pouze ty, kteří obchodují s lidmi a chtějí se dostat do Evropské unie. Děkuji další řečník, prosím. Bakel. Příšerný javen. <laughs> Thank you very much. Děkuji, děkuji. Pan Waldman. Chtěl bych podpořit tuto zprávu, je vyvážná, jako obvykle, a také zobrazuje složitosti situace v Turecku. Došlo k tragickým událostem a ty tragické situace, ta tragická situace nás znepokojuje. Co se týče problémů v Turecku, některé jsou tedy problémy, které si Turecko, které tam má Turecko samo, jiné tam vlastně byly zavlečené, ale ta situace nevypadá tak, jak byla před pár týdny. Nicméně Turecko je stále naším strategickým partnerem a vždy ho budeme eh, vždy také bude i v našich bezpečnostních, eh, ekonomických i strategických zájmech Evropy. Neměli bychom eh, se dostávat z extrému do extrému v našich rozpravách ohledně Turecka. Musíme, měli bychom vzít v úvahu i to, že i naše rozprava může ovlivnit situaci v Turecku někteří, eh, a mohli by to také i využít někteří extremističtí nebo autokratičtí politici v Turecku. Chtěl bych ještě říci, že bychom si měli připomenout eh, vzhledem k proběhlým volbám v Německu, že integrace tureckých migrantů v Německu nikdy nepředstavovala problém i v jiných zemích. Takže možná bychom se také na tento jev mohli podívat, nebo mohli bychom se ním zamyslet. Děkuji. Pan... Má slovo pan Pistarius. Děkuji vám, a pane předsedo. Nemůže existovat žádná pochyba o tom, že jsme proti násilí v jakékoliv formě, nezávisle na tom, odkud přichází. E, a proto také odsuzujeme e, tento teroristický útok, ke kterému došlo v Ankaře. A vlastně oběťmi byly pouze nevinní lidé a vyslovujeme upřímnou soustrast rodinným příslušníkům. Bohužel násilí je také slabinou tureckého státu a eh, tento stát používá násilí vůči svému vlastnímu lidu. A ještě jedna eh, věc, eh, provozuje se tady agresivní politika vůči sousedství. Všichni vědí, že Řecko je ohrožováno kazus Bailey, republika Kypr není uznávána, velká část teritoria je obsazena, okupována a jedná se také o změnu složení obyvatelstva a chování je agresivní. A tato země se má považovat za rovnoprávného partnera Pravděpodobně se vůbec nic nestane. Pravděpodobně Turecko bude pokračovat ve své politice a rád bych tady řekl ještě jednu věc. Pak, že existuje jeden národ, kterému by se mělo blahopřát, pak je to řecký národ, protože navzdory opatření, memoranda <clears throat> vidíme, že všichni nelegální igranti byli přijati eh, a naopak Turecko tyto lidi vykořišťuje a snaží se na nich ještě vydělávat. Děkuji a nyní dám slovo panu Brokovi. Děkuji vám. Já bych chtěl velice poděkovat eh, Kati Píry a stínovým zpravodajům, že vypracovali vyváženou zprávu, ale dovolte, abych eh, udělal několik poznámek k Turecku. Víme, že se porušují lidská práva, práva svoboda práva, pardon, svoboda projevu a celá řada dalších svobod. Víme také, že tato válka s Kurdy je naprosto zbytečná a představuje vnitropolitickou hru síly, která eh, začíná ztrácet kontrolu. Některé státy, které vystupují velice tvrdě proti Turecku, jsou ty, které v roce 2004 vyžadovaly eh, přístup Turecka. Já, když se tak podívám, eh, moje frakce už předtím varovala. Eh, a teď se to tak trochu otáčí a to mě intelektuálně tak trošku vyčerpává, moc dobře tomu nerozumím. Ale e, musíme uznat, že Turecko při veškeré kritice v regionu jako takovém e, je ještě relativním demokratickým státem, když se podívám na jeho okolí. A to musíme taky vidět, když to chceme dát na správnou mírovách, protože v jiných zemích okolo je to daleko horší. A musíme vidět, že teď máme zajímavá jednání na Kypru. Poprvé se zdá, že tady existuje jasná příležitost na Kypru dosáhnout jednoty, dohody. A sice s velkou vážností, seriózní na obou stranách. Je to ještě obtížné, ale měli bychom dělat všechno, domnívám se, proto, abychom to podpořili. Ostatně já osobně tu žádost řecko-kyperské, pardon, Předseda eh, kyperských řeků na eh, Kypru, eh, to, co řekl, je nesmírně zajímavé, pakle, že by to mělo překonat rozdělení Kypru a zahájit mírový proces. Je zajímavé, že tento návrh přišel o ze strany kyperských řeků na Kypru. Ale samozřejmě nesmíme zůstat uvězněni v minulosti, protože pak bychom to měli ještě 20-30 let, takovéto spory. A neschody musíme se podívat na mapu. Turecko hraje rozhodující roli při zvládání migrace. A chceme-li dospět k tomu, aby počet uprchlíků u nás se dostal pod kontrolu a abychom neměli všechny migranty v Řecku, E, protože když tady nedojde k žádnému řešení, tak se zavřou všechny ostatní trasy. Já jsem proti uzavření balkánské trasy tak, jak tomu teď dochází, tak bych rád požádal řecké přátele, aby si zvážili, co se stane pak. Pak budou přicházet další a další lidé z Turecka, nebude žádné, žádná doha s Tureckem a zároveň se zavře hranice Turecka s Evropskou unii, no to se mi nezdá být zrovna inteligentním řešením. A proto při veškeré kritice, eh, kterou chápu z historických důvodů, aby se i toto zohlednilo. Ostatně to, že by se teď řeklo, teď se bude teda urychl, urychlí se členství Turecka. Ne, ne, ne, tak to není. Uh, pakliže ratifikace v Evropském parlamentu eh, musí být eh, mm, doplněna také ratifikací národních kapitol po jednotlivých rozhodnutích řady, no tak to prostě ne, se nestane hned. Když jsme teď u kapitol 6 nebo 7, neznamená to, že hned po velikonocích se Turecko stane členem Evropské unie. A co se týče eh, bezvízového styku, No, já si myslím, že je zajímavé, že se právě otvírají články a že se o nich jedná, které souvisí s otázkou uh, lidských práv, svobod. Vždy tady může dojít ke screeningu a k eh, tvrdé kontrole. A tímto způsobem můžeme ozřejmit, že Turecko v této oblasti ještě zdaleka není zralé pro přístup. Eh, a to souvisí také s bezvízovým stykem. Nejprve se jedná o usnadnění vízové politiky, ale než dojde k zavedení úplného bezvízového styku, je třeba dále vyjednávat. Podívejte se na to, jak vypadalo vyjednávání s Ukrajinou a je třeba zohlednit mnoho kritérií, z nichž 50 ještě nebylo zohledněno a na tom je třeba technicky pracovat. Tady neexistují žádné politické ústupy či rabaty či slevy a v červenci se toho může dosáhnout jenom budou-li splněny předpoklady a na to musíme upozorňovat. A já si myslím, že to je obsaženo ve zprávě a proto chci osobně ještě jednou poděkovat a chtěl jsem tady říct si své připomínky k mé pozici. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo paní zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nečekala, že mi ještě dáte slovo. Já myslím, že eh, jste už vlastně jsme měli takové určité um, takové dokončení, takové shrnutí. Myslím si, že vždycky, když zde hovoříme o Turecku, tak jsou zde rozdíly mezi jednotlivými politickými frakcemi zde v Evropském parlamentu, ale myslím si, že, že se zároveň dohodneme, že když se podíváme na tu stávající situaci, tak všechny ty velké politické frakce v podstatě nacházejí schodu. Existuje sice určitý určité, určitý ne, zde neklid zde v místnosti, ale to si myslím, že se netýká přímo té zprávy. Já si myslím, že dnes odpoledne, pane předsedo, můžeme přistoupit k hlasování jednak o těch pozměňovacích návrzích a také o celé té zprávě. Na plenárce se o tom má hlasovat eh, v Dubnu ve Štrasburku. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Rád bych připomněl, že ve čtyři dnes se bude hlasovat. Ukončuji tento bod a dostáváme se k dalšímu bodu, eh, která se týká posílení Evropy a nadace Evropské nadace pro demokracii. Silent, please. Vamos a comenzar. Eh, zahájíme tedy náš další bod a to je výměna názoru a dovolte, abych tady přivítal pana Jeržího Pomjanovského výkonného ředitele Evropské nadace pro demokracii, který nám představí výroční zprávu této nadace. Evropská nadace pro demokracii plně fungovala od července roku 2013 a byla nesmírně aktivní. Promiňte, prosím a byla velice aktivní v těchto třech letech zahájení činnosti. Máme společno, společný nástroj. Bohužel tady hovoří několik lidí do dvou různých mikrofonů a špatně slyšíme. Bylo by třeba, aby si předsednictvo zaplo jenom jeden mikrofon. Eh, eh, nadace se soustředila na to, aby rozšířila svou eh, politiku a svou práci zohledňující politiku sousedství. Pane řediteli, eh, nyní dávám slovo vás, abyste nás informoval o situaci. Děkuji, pane předseda, velice děkuji za to, že jste nás pozvali na schůzi vašeho výboru a jsem velice eh, také s potěšením vás, před, vás informuji o výroční zprávě EED z roku 2015. Takže je to vlastně naší povinností každoročně tento výbor informovat o naší činnosti. Takže jsem velice rád, že jste mě pozvali na váš výbor a že zde dnes mohu tuto prezentaci představit. Mm, už před schůzí jste dostali prezentaci v elektronické podobě a také budete mít k dispozici i vytištěné kopie. Ty vytištěné kopie se teď právě rozdávají. Takže nejprve vám řeknu ty hlavní body této zprávy a pak budu k dispozici pro vaše případné dotazy. Dovolte mi nejprve říci pár slov o mm, tedy speciální zprávě, kterou jsme připravili za rok 2015. Jsou to vlastně, eh, je to vlastně informace o činnostech, které jsme učinili nad rámec svých eh, povinností. Jedná se o podporu nezávislých médií v ruském jazyce. Byli jsme požádáni vládou Nizozemska, abychom se zabývali otázkou eh, toho, že je zde eh, vlastně v rámci zemí východního partnerství velká ruská propaganda, která cílí na velký objem eh, čtenářů a publika. Dále se také zaměřím na rozšíření našeho zeměpisného zaměření. To byl také vlastně úkol na rok 2015 takže toho jsme se zhostili v roce 2015. A jo, nakonec vám ještě vysvětlím přidanou hodnotu naší nadace. Uvedu vám několik příkladů. A také obecně nastíním mm, i třeba právě ty příklady a uvedu některé konkrétní situace. Takže za prvé, ta zpráva o podpoře nezávislých médií v ruštině. Tomu jsme se tedy věnovali 6 měsíců v roce 2015. Tuto zprávu jsme e, zveřejnili. Ta e, vlastně bylo to e, je to vlastně, ta studie proveditelnosti byla připravena k tomu, aby byly zodpovězeny hlavní otázky, jak vlastně vyvažovat tu, tu snahu Kremlu ovládnout propagandu v tisku. Ehm, bylo zde tedy mnoho otázek, nebo bylo zde mnoho mm, návrhů a otázek, jak, se, jak ten problém vyřešit. Takže třeba máme zřídit speciální novou evropskou televizní stanici, vyřešilo by to ten problém. Naše zpráva však přinesla jiné odpovědi. Snažili jsme se vysvětlit, že byť eh, že musíme tedy postupovat koordinovaně, ale zároveň nesmíme zapomínat, že existuje už teď mnoho nezávislých eh, různých subjektů, které, bychom, mm, které musí být podpořeny, ale které také musí být více koordinovány. Takže ta uh, odpověď, zda tedy střídit novou televizní stanici, tam rovnou říkáme na začátku, musíme tedy eh, zlepšit pluralitu a vyváženost eh, v médiích v ruském jazyce. Tato zpráva získala velký ohlas, byla také citována i v hlavních západních médiích. Rovněž se hovořilo také o strategickém plánu ohledně médií na východě um, převzala ji teda Evropská služba pro vnější činnost, také tuto zprávu a také eh, mnoho vlád eh, poté, co byla ta zpráva eh, sdělena, zveřejněna, řekli, že vzali, vzali doporučení také v úvahu a že také budou zavádět doporučení z této zprávy do svých programů a také, že to vezmou v úvahu i při rozdělování financí. Takže týká se to tří hlavních doporučení. Za prvé, um, zřídit speciální agenturu, která bude vlastně kombinovat ty existující subjekty, dále také vytvořit určitou síť mediální excelence, která se bude věnovat také třeba eh, školení a um, podpoře novinářů a pak ještě takové centrum pro vlastně obsah. Takže to jsou tři hlavní doporučení, dvě už byla provedené a ta třetí, to třetí doporučení se teď zatím připravuje. To znamená, vlastně ještě neuplynulo ani půl roku po zveřejnění té zprávy a už vlastně ty dvě, respektive tři doporučení vzalo v úvahu Nizozemsko, Polsko, Spojené království, Litevsko, Litva, um, Lotyšsko, Estonsko a další země, které vzaly v úvahu tato doporučení. Čili to je vlastně taková jedna um, práce, eh, kterou jsme vlastně přesáhli ten náš hlavní mandát, Ehm, zabývali jsme se tedy touto, tímto speciálním úkolem, který eh, řeší úkol, který je velice důležitý pro naše členy. A také jsme vlastně navrhovali konkrétní praktické činnosti, které s tím souvisí. Téměř třetina eh, činností eh, podpory nezávislých médií téměř, pardon, téměř, téměř třetina našich projektů už teď vlastně podporuje ty nezávislé, eh, ta nezávislá média. I, i, vlastně už jsme to činili i před tou zprávou. Ten druhý bod je tedy eh, rozšíření našeho geografického záběru. Rozšíření bylo, pardon, to rozhodnutí bylo učiněno v prosinci 2015 a mm, v roce 2015 jsme tedy na tom eh, začali pracovat. Museli jsme se omezovat, eh, protože jsme měli tedy, mm, eh, měli jsme tedy pouze určité zdroje, finanční i další. Eh, jde o to, že naše Evropská nadace pro demokracii neměla dostatek zdrojů, takže museli jsme také dobře pracovat s těmi dostupnými zdroji a museli jsme tedy um, se vypořádat s těmi ambicemi, abychom se dostali ještě dále, než vlastně byl to původní záběr eh, země evropské politiky sousedství. Tento proces jsme zahájili postupně, soustředili jsme se na oblasti, eh, pro které buď naši členové poskytli financí, nebo o něž vyjádřili konkrétní zájem. Měli jsme několik projektů, které se týkaly partnerů v Rusku, a také v střední Asii. Rovněž jsme šli i nad rámec evropské politiky sousedství, byly to arabské země, konkrétně Bahrajn. A rovněž jsme přemýšleli o dalších regionech, ale v roce 2015 jsme už vlastně, už to vlastně nevedlo k žádnému dalšímu rozhodnutí o grantu. Takže zatím tam máme vlastně, je to takový spíše nízkoprofilová část a postupujeme krok po kroku. Nyní eh, provádíme koordinaci s dalšími dárci. A rovněž se snažíme mít realistická očekávání, abychom eh, se tedy eh, hlavně věnovali regionům, kde máme kompetence, kde jsme specializovaní. A co se týče těch dalších zemí, tak k tomu rozšíření dojde, k rozšíření naší činnosti dojde až poté, kdy budeme mít k dispozici prostředky. Nakonec bych ještě chtěla si pár slov ohledně našich hlavních činností a také vám dám příklady konkrétních projektů. V roce 2015 jsme už eh, vlastně dva roky eh, vydávali granty Stali jsme se organizací, která podporuje demokracii, jsme už plně rozvinuti a naše činnost uznávají eh, subjekty i Evropský parlament, třeba ve své zprávě, kterou v červenci odsouhlasil v Evropském parlamentu. Podporujeme občanskou společnost, eh, je to vlastně i v přeskumu o evropské politice sousedství, kde se o tom hovoří, že také podporujeme občanskou společnost. Máme zde think tanky, mm, které říkají, že jsme inovativní, že podporujeme eh, inovativní projekty a že jsme také prokázali, že, pod, že nabízíme dobrou podporu. Eh, věříme, že Evropská nadace pro demokracii plní svůj mandát, to znamená, jsme určitou podpůrnou částí eh, programů Evropské unie. Mm, také ehm, jsme poskytli různou ehm, mimořádnou naléhavou podporu Mm, třeba se dotýkalo podpory před eh, eh, referendem v Armenii, eh, kdy to vlastně bylo velice rychlé a mnoho dárců nebylo schopno rychle reagovat, takže my jsme byli schopni rychle zareagovat. Také třeba podporujeme i politicky citlivé projekty, kde jsou kde třeba nebyla jiná možnost, například podpora politických aktivistů a lídrů, kteří Ehm, byli aktivní v Moldavsku, na Ukrajině a kteří chtěli nabídnout voličům nové demokratické možnosti v budoucnu. Také jsme byli pišni v tom, že jsme mohli rovněž podpořit nové prodemokratické skupiny a vlastně vzali jsme na sebe to riziko, protože jinak by tyto skupiny třeba nebyly schopné zjistit, získat takovou podporu. Například Automajdan, eh, ukrajinská organizace, která, bojí, která se snaží bojovat s korupcí a využívá inovativní metody. Je to vlastně skupina, která byla zřízena po eh, Majdanu a mm, je to vlastně skupina výrobců automobilů, kteří se snaží bojovat proti korupci. A tam jde o to, že oni bojují hlavně s policejní korupcí. Ta, oni se nakonec organizovali, získali mm, původní, získali tu prvotní podporu od naší a nadace a nyní třeba oni mají, uh, oni um, třeba filmují budovy skorumpovaných úředníků, také zveřejňují různé korupční aktivity různých podnikatelů, používají třeba drony a různé moderní technologie, dávají ty filmy třeba na YouTube a některé ty věci tedy pak vedou i k zahájení vyšetřování. Takže to je pouze několik příkladů toho, že podporujeme takové ten nové, nový, eh, nové aktivisty, nové aktivistické skupiny. Dále také třeba v Moldavsku jsme podpořili Wall Street a Newsmaker, to jsou vlastně nové webové stránky, kde také třeba zveřejnili informace o skandálu politických elit. elit. No a nakonec se chci ještě říct, že náš flexibilní přístup nám umožňuje podpořit i partnery, kteří pracují za velice obtížných eh, okolností v Sýrii. Třeba podporujeme eh, místní eh, demokratické společnosti, Podporujeme také třeba novým, podporujeme také nové místní samozprávné komunity, chceme posílit právní stát a také úlohu médií. Také třeba sledujeme eh, situaci na turecké hranici. Eh, Azerbajdžán, tam se vlastně třeba minimálně, eh, tam se výrazně snížil prostor pro občanskou společnost a tam také posilujeme pro demokratické skupiny, aby mohly pokračovat ve své činnosti. Eh, navzdory tedy obtížným politickým eh, okolnostem. Evropská nadace pro demokracii reaguje na jejich eh, snahu, na jejich apel pro, o solidaritu. Tito aktivisté jsou si také vědomi rizik, které jsou spojené s jejich úsilím. Mm, naše flexibilní, náš flexibilní postup také umožňuje podporovat aktivisty, kteří pracují v takovém kontextu a souvisí s tím třeba i ochrana jejich identity. No a nakonec ještě pár čísel. V roce 2015 naše nadice eh, zafinancovala 114 činností, 19 z nich byly naléhavé, kde vlastně eh, náš výbor eh, se rozhodl během několika dní. Dostali jsme 842 žádostí o podporu a poměr e, těch žádostí, které jsme schválili, vůči těm žádostí je asi 10 až 12 tedy žádostí bylo schválených. Provedli jsme 112 monitorovacích návštěv a přitom máme pouze 16 kmenových pracovníků kteří jsou ze čtyř eh, hlavních eh, zemí a máme také eh, zástupce pak tom sekretariátu. Chci říci, že to všechno by nebylo možné bez efektivní řídící struktury. Máme zde řídící radu, máme tedy řídící výbor, který činí všechna rozhodnutí o grantech a jsou tak, také zde velice silné zapojení poslanců Evropského parlamentu. Není to pouze těch devět, které, kteří jsou členové řídícího výboru, ale jsou zde i další poslanci, kteří se zabývají naší činností a kteří podporují činnost naší nadace. Děkuji za pozornost a rád odpovím vaše dotazy. Děkuji vám mnohokrát, pane Pomjanovsky. Nejprve dám slovo přítomným členům, které, kteří reprezentují Evropský parlament. ve spojení mm, eh, s touto Evropskou nadací pro demokracii. Pane Broku, chcete hovořit? Ne? Dobře, tak dám slovo Andreši. Děkuji, paní předničanci. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Já bych rád řekl, že jsem velmi spokojený s informacemi, které nám předložil pan ředitel Pomjanovský. O to více, že se tímto realizuje zpráva, která byla předložena v květnu nejprve na AFETu a potom na plenárním zasedání minulý rok. A jedním z doporučení v této zprávě bylo, aby výkonný ředitel této nadace předkládal každoročně informace o veškerých iniciativách a činnostech a, a financích. Takže mnohokrát děkuji, pane řediteli, za dnešní prezentaci. A tehdy jsme také velmi pochválili dvouletou činnost. To období běží. Vidíme v něm řadu iniciativ. V podstatě od začátku podpořili 273 různých iniciativ a já jsem chtěl upozornit na to, že se jedná o iniciativy, Eh, v sousedních zemích na východě i na jihu, tedy od Běloruska po Sýrie a Egypt. A jak množství jednotlivých iniciativ, tak množství peněz do nich vložených je vyrovnáno mezi východem a jihem. Ty částky jsou víceméně podobné. A kromě toho bylo také podpořeno 18 iniciativ v zemích, které sousedí sous 7 Evropské unie. Tím se tedy rozšiřuje mandát, který eh, rada na radci dala. Také stojí za to připomenout, že nadace pracuje ve stále složitějších podmínkách, že působí i v zemích, kde jsou ozbrojené konflikty, což jim určitě situaci nezjednodušuje. Ale nachází nové iniciativní projekty a hledají nové způsoby, jak kreativním způsobem podpořit. Děkujeme také za ten návrh a na žádost nizozemské vlády bojovat proti propagandě v Rusku. Další věc, kterou jsem chtěl zmínit, jaksi mezifinancování pro období, než dané subjekty dostanou prostředky od jinut. Velmi často to hlavní financování, ty hlavní granty trvají velmi dlouho a často mezi jedním a druhým grantem v podstatě ty subjekty nemají žádné peníze. A právě toto přemostovací financování je určitě obrovskou přidanou hodnotou. A když jsem hovořil o tom nizozemském projektu, tak bych se rád zeptal pana ředitele, jestli by bylo možné se zamyslet nad jednou věcí, ne samozřejmě jenom z vašich peněz, ale i na základě příspěvku jiných dárců, že by se z toho mohla udělat třeba eh, určitá ofenziva proti propagandě například eh, islámského státu. A potom jsem chtěl ještě upozornit na to, že máme nové dárce, například Norsko je mezi nimi a kromě toho také máme malý grant z Belgie, nějaké prostředky ze Švýcarska. Kanada souhlasila s tím, že poskytne jeden cílový grant pro Ukrajinu ale máme-li zajistit dlouhodobé stabilní financování této nadace, nebylo by dobré třeba vytvořit nějakou mezinárodní dohodu, kde jednotlivé strany této nadace by učinili závazky, že budou podporovat nějakou částku po nějakou dobu tuto nadaci. Já myslím, že to by stabilizovalo finance. A další důležitá věc, která je důležitá, když hovoříme o podpoře této Evropské nadace pro demokracii, je podpora zaměstnanců, personalistiky. Tady by určitě bylo možné, aby členské státy delegovaly um, a vysílali některé své odborníky do této nadace. Odborníky, kteří mají zkušenosti ze své konkrétní práce v oblastech, ve kterých je nyní činná nadace. Zamýšlejí se nad tím dostatečně členské státy potom ještě jednu věc. Chtěl jsem vyjádřit mnohokrát za vaši aktivitu, pane řediteli, jak vám, tak i celému vašemu týmu, který eh, provádí činnost, která byla popsána v této zajímavé roční zprávě. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Panceri. Grazie, sarò breve. <clears throat> Mi associo anch'io nel Děkuji mnohokrát, jenom velice stručně. Já bych se rád připojil k těm, kteří mnohokrát děkovali panu řediteli za jeho zprávu. Mám za to, že velmi korektně tato zpráva popisuje stávající situaci. Tato zpráva dobře reaguje na naše očekávání Hovořili jsme i o rozpočtu, to tam je také pojednáno. Politika sousedství, to je určitě důležitá věc. Našli jsme i určitou rovnováhu mezi eh, podporou akcí na jihu a na východě Evropy, takže mé hodnocení je určitě pozitivní. Vím, že tady existuje problém s nedostatkem prostředků a měl bych jeden návrh. Možná by bylo dobré, aby proběhla hlubší diskuse o prioritách na tedy rámec té vyváženosti východ jich i vzhledem k aktuálním událostem. Protože důležitá není jenom Ukrajina, důležitý je i jich Evropy. Konkrétně si třeba myslím, že v Tunisku je potřeba podpořit eh, stabilizaci. Myslím, že je potřeba investovat trochu i do této oblasti. Zrovna včera jsem hovořil s náměstkem ministra pro Evropu ve své zemi a zhodli jsme se na tom, že by bylo dobré pracovat trochu intenzivněji na tom, aby i Itálie v této oblasti mohla sehrát eh, efektivní úlohu. Takže no, ve zhrnutí já tuto zprávu hodnotím pozitivně. Líbí se mi činnost nadace. Respektuji také práci pana Poměnovského. Děkuji. Kdo teď? Nyní má slovo pan Lonsdorf. Děkuji mnohokrát. Také já budu stručný. Já chci poděkovat Jiřímu Poměnovského za jeho zprávu. Tato výroční zpráva, která zde byla představena, je velice zdařila, podle mého názoru. E, dvě věci jsou pozoruhodné a ty bychom tady měli také ocenit politicky. Za prvé skutečnost, že teď je dva roky pracujeme s FDD proto, a EFD a to je relativně krátká doba. A, e, a proto bylo eh, rozhodnutí o pokračování kontinuity personálního obsazení důležité. My eh, budeme pokračovat ve stejném obsazení výkonného výboru a to je velice důležité, protože na závěr dostaneme určitou evaluaci toho, co se v té startovací fázi podařilo a co se nepodařilo. Dalším důležitým bodem je podle mě důležité to, co už tady řekl pan Pomjanovský. Máme, dostali jsme další geografický mandát, eh, protože ten rozsah působení byl škrtnut, který byl původně napsán Ehm, bylo to neobyčejné opatření, ale znamená to, že budeme mít více práce. Personál tedy bude mít více práce a skutečně bychom potřebovali více prostředků z jednotlivých členských států, abychom tuto práci mohli vykonávat smysluplně. A to je určité provolání na adresu členských států, aby nás podporovali personálně mm, pro možnost provozování této práce. Na začátku to bylo tak, že členské státy sice něco slíbily, ale kromě Dánska doposud žádný stát nic neudělal. A na závěr chci říci, že mě těší, že konsensus parlamentu je tak široký, co se týká hodnocení práce, když eh, si představíme, jak diskuze tady běžela před několika lety. Myslím si, že teď je veškeré politické skupiny, možná s velikými výjimkami, se staví za práci této nadece a hodnotí ji podle mého názoru správně jako agentura, která velice přispívá pro zásadní hodnotu Evropy, což je demokracie. Děkuji mnohokrát a nyní paní Ostrovičus. Thank you, Chair. First of all... Děkuji mnohokrát. Především chci Jeřimu a jeho týmu mnohokrát poděkovat za tuto zprávu, gratuluji ke skvělému výsledku a blahopřeji také k vaší činnosti v roce 2015. Evropská nadace a její mandát zahrnuje velmi široké zeměpisné sousedství kolem Evropské unie. Je to prostor, který nevykazuje pouze pozitivní a mírné tendence. Selhávají státy, zužuje se prostor pro demokracii, kolabují ekonomiky kolem celé Evropské unie. A následně mám za to, že Evropská nadace pro demokracii má velmi jedinečný politický proaktivní profil. Praktická činnost této nadace nám pomáhá ovlivnit pozitivně situaci eh, v našem nejbližším sousedství. Především jsem chtěl poděkovat za eh, studii proveditelnosti ruskazyčných médií v zemích východního partnerství. Já si myslím, že to byl velmi dobrý nápad, který propagoval i ředitel Evropské nadace pro demokracii. Ruské propagandistické a dezinformační aktivity nyní možná chápeme už lépe. Tato studie proveditelnosti vedla k tomu, že EAS a Evropská komise by se měly soustředit na strategickou komunikaci. Myslíme si, že to je správná odpověď na hrozby, které vidíme v rámci informační války. Kolegyně a kolegové, Evropská nadace pro demokracii je určitě důležitým nástrojem eh, pro provádění evropské politiky sousedství. hodně štěstí do budoucnosti. Vím, že mají za sebou těžkou práci, že musí hodně soutěžit o zdroje, o pozornost a o podporu. Ale mám za to, že 114 iniciativ, které financovali v roce 2015, posílí viditelnost Evropské unie a naše cíle. Moje otázka se týká spolupráce se sítí partnerů v zemích politiky sousedství. Tato spolupráce je důležitá, chceme-li řádně vyhodnotit situaci na místě. Vyvíjí se, jak se to vyvíjí? Bylo by dobré to investovat více? A další otázka trvalá udržitelnost projektů podporovaných EDD třeba v roce 2014 a 2015. Jak to s nimi bude vypadat do budoucnosti? Do jaké míry prostředky z EDD pomáhají těmto projektům najít si další zdroje a etablovat se, tak aby mohli pokračovat ve své důležité práci. Takže ještě jednou blahopřeji vašemu týmu a přeji vám hodně štěstí do budoucnosti. Yes. Děkuji mnohokrát. Než dám slovo panu Poměnovského, dovolím si vzít slovo já e, jako poslanec za politickou skupinu GUE NGL. E, nám se tyto nástroje nelíbí a vždycky jsme to říkali. A skutečně se mi to nezdá být dobré. E, je to skoro jako americká nadace pro demokracii, je to takřka její kopie Eh, znamená to soustředit se jenom na určitý druh demokracie, určitý druh lidských práv a eh, to často hraničí na svrchovanost a možná, že to může porušovat i příslušnou umluvu OSN týkající se zasahování nás tak trochu, se tak trochu obáváme z této obsese, z této propagandy eh, týkající se takzvané ruské propagandy. Nemohli bychom spíš mluvit o kontrapropagandy, například CNN a jiné kanály, to je přece taky druh propagandy. Čili tady by mě zajímalo říci, co je propaganda a co je novinařina a mělo by se tady tedy to všechno vážit jiným způsobem, opačným. Jak? za záruky pluralismu médií. Nezávisle na tom, že máme ruská média, jako je Russia Today, nebo Euronews, nebo CNN a Fox. To je alespoň ta obava, kterou máme my v naší politické skupině v souvislosti s těmito nástroji. A teď dávám slovo panu Pomjanovskému. Thank you very much. Děkuji mnohokrát za veškeré vaše otázky a připomínky. Pokusím se při jejich odpovědi o maximální stručnost, ale doufám, že to nebude na úkor uspokojivosti těch mých odpovědí. Za prvé děkuji mnohokrát panu Gřebovi za to, že to zasadil do širšího kontextu, tedy nad rámec výroční zprávy za rok 2015. Evropský parlament, když hodnotil první dva roky činnosti Evropské nadace pro demokracii, právě zmínil, že rok 2015 je ten rok vlastně, který propojuje tu minulost s probíhajícími akcemi. My jsme se drželi politického zadání věnovat rovnoměrnou pozornost jihu a východu politiky sousedství. Stále je to hlavní zásada, kterou se řídí ve svých operačních prioritách Evropská nadace pro demokracii. Konkrétně jste se ptal na možnost vzniku nějaké mezinárodní dohody a tedy nového právního základu pro tuto nadaci, který by zajistil stabilní financování. O tom se hovořilo na začátku EDD a občas se to neformálně objeví v diskusích eh, členů řídících orgánů, ale zatím se nedohodli, je to dlouhý a politicky citlivý proces. Takže i když je to z dlouhodobého pohledu zajímavá myšlenka, tak pro tuto chvíli to není ještě úplně na stole, ale nakonec by to určitě mohlo zajistit dlouhodobou udržitelnost našich financí. V tuto chvíli se financuje na základě přímé podpory členských států. Operační udržitelnost je financována z Evropského operačního grantu. Co se týče vysílání pracovníků, k tomu došlo jednou Dánsko nám poskytlo jednoho odborníka pro monitorování a hodnocení. Co se týče naší práce proti ruské propagandě a nevyváženosti ruskojazyčných sdělovacích prostředků, já opravdu věřím v tuto metodiku a myslím si, že by se dala použít i v rámci boje proti propagandě Daeše, e, islámského státu. Ale nesmíme zapomínat ani na propagandu Kremlu, protože konec konců u Kremlu je to stát, zatímco u Daeše je to spíše propaganda sektářská nebo kultovní, která používá moderní média k tomu, aby si nabírala nové bojovníky. Takže ano, je potřeba bojovat tam i tam, ale jsou to dvě různé oblasti a je potřeba diferencovat. To bychom určitě podporovali. Pane Pancery, děkuji mnohokrát za pozitivní hodnocení. Jsem rád, že italská vláda se zamýšlí nad možností financovat tuto nadaci. Budeme se na to těšit. Ptal jste se, kde je potřeba investovat, jaká by byla dobrá priorita především na jihu. Už je rok 2016, podáváme zprávu za rok 2015, ale nesmíme zapomínat ani na to, co se děje aktuálně. My jsme dlouho analyzovali, co bychom ještě mohli udělat pro syrské uprchlíky v Turecku, v Libanonu a v Jordánsku. A Evropská nadace pro demokracii se domnívá, že, ne, že nám tady utíká mezi prsty důležitá příležitost. Soustředujeme se hlavně na podporu humanitární pomoci, což je jasné, protože to je urgentně nutné, ale zároveň mám pocit, že zapomínáme na to, že bychom si mohli získat srdce a uh, Eh, mysli těchto lidí. Mnoho lidí s nima nemluví. My, se, my bychom se mohli snažit jim pomoci vysvětlit svět, který je ob, obklopuje. Často žijí v táborech, kde je těžké naplnit jejich základní potřeby. A pokud v takovéto situaci se necháváme utéct mezi prsty příležitost seznámit tyto lidi se svou částí světa, no tak možná vytváříme frustraci, která v nich přetrvá roky. Takže investice do občanského aktivismu, investice do mládeže, do vzdělávání těch milionů lidí, kteří doufejme jednoho dne se vrátí do Sýrie a budou následně zodpovědní za rekonstrukci Sýrie jako země. Tam si myslím, že máme ještě rezervy a měli bychom využít této příležitosti. Já neříkám, že se v té oblasti neděje vůbec nic, jenom říkám, že by se toho dalo dělat výrazně víc a že bychom měli mít daleko více programu a větší finance. Libie, <clears throat> tam si myslím, že je taky velký prostor pro podporu občanské společnosti a přirozený mechanismu řešení konfliktů. A také děkuji mnohokrát panu Stevičusovi za to, že jste řekl, že pracujeme ve stále těžším prostředí. To je pravda. Snižuje se manevrovací prostor pro občanskou společnost. Třeba ten zákon o zahraničních agentech z Ruska se šíří. Vidíme něco podobného v Azerbajdžánu, v Egyptě a v řadě dalších zemí. Občanská společnost neohrožuje žádnou vládu. A právě proto bychom měli podporovat občanskou společnost ve všech zemích. A v tom si myslím, že také tímto odpovídám panu předsedovi na to, jestli něco exportujeme nebo ne. My reagujeme na potřeby. Pokud někdo podporu chce, tak mu ji poskytujeme. A protože nás řídí několik zemí, tak neexportujeme žádný jeden druh demokracie. V podstatě jenom pomáháme těm, kteří mají podobné hodnoty jako my a chtějí je propagovat ve své společnosti. V případě, těch nejnebezpečnějších prostředí. Když se ptáte lidí, jestli by pokračovali ve své činnosti i bez naší podpory, tak vám řeknou, že ano. Jenom s naší podporou se cítí morálně lépe, protože prostě oni mají právo na solidaritu a my potřebujeme jim podat pomocnou ruku, když na pomoc čekají. Když já jsem byl mladým aktivistou v 80. letech proti komunismu, tak vím, že tehdy bych pracoval v této oblasti, i kdybychom nedostali třeba tu kopírku z Dánska pro samezda. Prostě riskovali jsme, že půjdeme do vězení. A ten Dán, který nám poslal tu kopírku, neexpertoval nic jiného, než tady, neexportoval nic jiného, než tuto jednu kopírku. Nepřišel s ní žádný návod na konkrétní druh demokracie. A to tež si myslíme, že platí i pro boj s ruskou eh, propagandou. My jenom říkáme, že existuje ruskojazyčné prostředí sdělovacích prostředků, které v podstatě bylo vylidněno, res, respektive teď v tom prostoru působí pouze jeden aktér, což jde proti hlavní hodnotě pluralitních sdělovacích prostředků. Proto tedy říkáme ve zprávě, nebojujte proti propagandě proti propagandou, ale umožněte existenci vícero hlasů v tomto mediálním prostoru. Celá koncepce naší nadace je prosazovat hodnoty a nikoli zájmy. A vzhledem k tomu, že v naší řídící struktuře je opravdu hodně států, tak by ani nebylo možné, abychom podporovali jenom německou, polskou, italskou či španělskou politiku a politické zájmy. Čili jde spíše o hodnoty než o zájmy. Doufám, že se mě podařilo odpovědět na všechny vaše otázky. Pokud ne, tak můžu pokračovat. Poměnovský. Děkuji vám mnohokrát, pane Poměnovský. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel, představil nám výroční zprávu vaší nadace. Tento bod nyní uzavíráme a budeme hovořit o současné situaci spolupráce Evropské unie a Maroka. Dámy a pánové, dovolte, abych vás srdečně přivítal k další části našeho zasedání. S námi je pan Westcott, eh, řídící ředitel pro eh, Střední východ a Severní Afriku z SVČ a Michal Kohler, ředitel pro Jižní sousedství, pro Jižní politiku sousedství. Jedná se o situaci v Maroku. Koordinátoři se dohodli, že tady povedeme diskusi zejména v souvislosti s rozsudkem Evropského soudního dvora a e, polisáriem a jakým způsobem e, teď musí být zapojena západní Sahara do dohody o rybolovných výrobcích. E, existuje také možnost že budeme informováni o návštěvě místo předsedkyně komise paní Morge Riniové v Rabatu, která tam byla 4. března, kde se také zkoumala tato partnerská dohoda. Maroko mm, dospělo k určitým rozhodnutím, která nám byla sdělena eh, ministrem kultury Teď vím, odkud přichází slovo agrikultura, zemědělství, od kultury asi, praví pan předseda král Mohamed na zasedání kabinetu 6. února pozval 78 velvyslanců pan Brita přijede do Evropy eh, v nejbližších dnech, v příštích měsících. Bylo by zajímavé dozvědět se, jak zamýšlíte teď postupovat, mm, mm, protože to je také obtížná situace, jak Maroko může vysvětlit, eh, jakým způsobem postupuje proti rozhodnutím Evropského soudního dvora, které nesouvisí s politickým konáním. To je prostě zásadní problém, který máme nejenom se státy ležícími mimo Evropskou unii, kde se prostě nezohledňují rozsudky ústavního soudu i ve vnitrostátních záležitostech. Pane Veskote, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že mohu opět navštívit uh, výbor AFET protože už je to vlastně um, tedy byl jsem eh, jmenoval, myslím, že tedy eh, jmenovala mě paní vysoká představitelka, takže jsem velice rád, že jsem opět zde mezi vámi. Takže já, já vám eh, nastíním fakta ohledně, té, těch stávají, ohledně stávající situace EU a Maroka. Takže, jak víte, tak Maroko je jedno z nej, nejbližších partnerů, které máme v rámci politiky sousedství, které máme v rámci sousedů. Máme velice vřelé vztahy a máme tedy vřelou eh, a širokou dohodu, je to vlastně ta, tedy ta dohoda o přidružení a to se tedy zrcadlí v celé řadě různých opatření, různých spolu, dohod eh, spolupráce Máme společné diskuse, týká se to zemědělství, obchodu, obchodní oblasti, vědy, technologie, kultury, boju s terorismem, migrace, technologií a tak dále. Ten seznam je dlouhý. Takže s Marokem spolupracujeme úzce v, v bohaté paletě činností a pro obě strany je ta spolupráce, nebo byla v minulosti ta spolupráce plodná. Jak vypadá ta stávající situace? Máme zde rozhodnutí, které učinil Tribunál Evropské unie 10. prosince. Vydali e, rozsudek, rozhodnutí, které se týkalo eh, rozhodnutí eh, Rady, kterým se provádí dohoda o zemědělství mezi Evropskou unii a Marokem. Oni se rozhodli, že chtějí anul, nebo že se má anulovat ta část toho rozhodnutí rady, která se týká západní Sahary. Já teď nebudu hovořit o podrobnostech, ale to rozhodnutí tribunálu je veřejný dokument, takže si můžete přečíst ten dokument podrobně i to odůvodnění. Je zajímavé, že oni považují eh, tu dohodu za platnou jako celek a chtějí anulovat pouze tuto část, tento, tuto část té dohody, tu tedy, která byla spochybněna, která byla napadena. Vysoká představitelka Evropské unie okamžitě k tomu vydala své sdělení, prohlášení a po diskusi s členskými státy bylo dohodnuto, že nebudeme souhlasit a že se odvoláme proti tomuto rozhodnutí 18. Um, um, prosince na radě bylo jednomyslně přijato tedy rozhodnutí, že se odvoláme. Také se konala schůzka s Marokem, kde jsme hovořili o různých věcech a mimo jiné také o tomto ehm, rozhodnutí. Oni řekli, že toto rozhodnutí eh, tedy nijak nenaruší naše dlouhé a hluboké vztahy. Za Evropskou unii se domníváme, že tedy ta, ty právní závazky jsou platné a my bychom také tedy rádi pokračovali v naší spolupráci. Pak následovalo období intenzivních eh, diskusí s marockou stranou. Oni samozřejmě měli mnoho dotazů, konkrétně o tom soudním rozhodnutí, jaké to bude mít dopady, jak právní, tak politické. No a já jsem navštívil také Rabat v rámci těchto eh, jednání. Tam proběhlo mnoho eh, tedy setkání, bylo to v prosinci a také i v únoru. A v únoru eh, také pan Saburita, ministr zahraničí, také navštívil Brusel a konalo se další jednání, kdy se tedy eh, jsme se snažili zjistit, jaké to bude mít všechno dopady. Nakonec eh, eh, tedy došlo k tomu, že jsme formálně podali, respektive tedy právní služba rady formálně podala 19. Pardon, podala tedy to odvolání. 25. února Maroko oznámilo, že se domnívají, že to je velice důležitá věc a že ta, ten význam té věci je takový, že oni by chtěli eh, vlastně zmrazit kontakty s Evropskou unii, aby tedy dali najevo, eh, jak je to pro ně důležité. Následovaly tedy další eh, kontakty na vysoké úrovni mezi Marokem a EU. Nakonec jsme se dohodli, že vysoká představitelka navštíví Rabat. A také pan, a pan Burita, mm, maroka, marocký ministr, navštíví Brusel. 4. března vysoká představitelka navštívila Rabat kde se konala širok, eh, dlouhá schůzka s mm, s ministrem Selahidem Mezuárem a potom na tiskové konferenci vysoká představitelka znovu eh, řekla, jak důležité je toto partnerství pro Evropskou unii, pro jednotlivé členské státy. Také řekla, že ta dohoda stále zůstává legálně platná a že, že má tedy být dobrým východiskem pro další pokračování spolupráce. A také za třetí řekla, že obnovíme plné kontakty s Marokem ve všech oblastech a že budeme také hovořit o tom, jak by měla vypadat ta budoucí spolupráce. Později e, v tomto měsíci nebo ke konci tohoto měsíce e, navštíví Brusel marocký, prezident, e, pardon, marocký premiér Burita a budeme podrobněji hovořit o tom, jak tedy to bude vypadat s tou spoluprací v budoucnu. To je tedy tak v kostce popis stávající situace, takže měli bychom obnovit plnou spolupráci. To je přání Evropské unie, aby to bylo obnoveno co nejrychleji. Už jsme tedy obnovili kontakty, uvidíme, jak brzy se budeme moct navrátit. Samozřejmě je také důležité, aby se vyřešila i ta právní situace co nejdříve, ale tam tedy teď, bude, tam tedy teď bylo podáno to odvolání a bude tam celý ten odvolací postup. Takže, pane předsedo, to je z mé strany zatím vše. Rád odpovím všechny dotazy a dám ještě slovo kolegovi, panu Kolerovi. Děkuji. Yeah. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Jenom abych doplnil to, co právě mm, nám sdělil náš kolega, pár dodatečných připomínek týkající se eh, situace naší hospodářské a finanční spolupráce s Marokem. Já bych rád uvedl, že bych vás rád zahájil tedy tím, že vás zabezpečím tím, že zejména v minulém roce, v roce 2015, spolupráce s Marokem se skutečně vyvíjela příkladným způsobem. Maroko, jak jistě víte, s Evropskou unii eh, měla velice hluboké eh, dohody. Eh, došlo k řadě vnitrostátních konzultací na straně Maroka. Byla to první země v jižním sousedství, která přijela náš návrh pro prohloubení také dohodě o investicích s Evropskou uní. V roce 2015 jsme konzultovali partnerské země v jižním a jeho východním partnerství. Maroko tady hrálo velice aktivní roli v těchto konzultacích a přišlo s velice ambiciozním návrhem který jasně odrážel skutečnost, že Maroko převzalo to strategické rozhodnutí, aby přibližovalo zemi Evropské unie. Ne samozřejmě ve směru členství v Evropské unii, ale naprosto jasně vidělo sebe jako země, která je strategicky orientována na Evropskou unii a jednotný trh a proto přišli s velice slibnými perspektivními návrhy, které podle mého názoru měly ten potenciál v sobě, abychom dosáhli nového stupně pokročilého stádia eh, našeho partnerství s Marokem a mohli se stát příkladem pro další země. A za třetí, když se jedná o rychlou spolupráci, eh, rok 2015 mm, eh, znamenal ohromná čísla, bezprecedentní. V roce 2015 jsme v rámci Evropského nástroje pro sousedství, což není jediný nástroj pro sousedství, ale je to hlavní zdroj, 255 milionů eur poskytli na grantech pro větší programy, zejména pro oblast hospodářského růstu, konkurenceschopnosti, školení, eh, reforma vězeňského systému, administrativa a také výměna studentů, čili skutečně velice široká agenda spolupráce a to vedlo k platbám ve výši 180-190 milionů eur. Takže svým způsobem všechno hovoří pro velice intenzivní, plodnou, pozitivní spolupráci a vztah mezi Evropskou uní a Marokem. Eh, jako průkopníka a příklad pro naši politiku sousedství. Teď eh, na základě toho, co se stalo a ty události popsal právě můj kolega, ty události několika týdnů, jsme v poněkud odlišné situaci, eh, protože bezprostřední reakce jak už se o tom zmínil můj kolega, bylo, že Moroko se rozhodlo za, zmrazit kontakty s Evropskou unii pro, po několik týdnů. Po návštěvě vysoké představitelky místo předsedkyní komise v Maroku a e, pr, e, teď, že se očekává návštěva premiéra Vority v Bruselu, rádi bychom vyjasnili, co to znamená a rádi bychom se vrátili k té situaci, kde e, vlastně došlo k tomuto zmrazení, abychom to zase takzvaně odmrazili. Souviselo to se skutečností, že implementace rozhodnutí eh, je trochu nerovná mezi jednotlivými eh, místo předsedy vlády. A teprve včera při setkání ministra zahraničí a našimi delegacemi se vyjasnilo, že minister zahraničí v Maroku sám není si jist, eh, jak k, jaký postoj zaujímají jiná ministerstva týkající se hlavních směrů, eh, které dostali, když došlo eh, k tomu návrhu zmrazení. Jenom abych vás ujistil o tom, prosím, eh, rád bych, abychom mm, vyjasnili jednu věc. My jsme nepřestali kooperovat s Marokem, naopak snažíme se přispět k dalšímu pokroku v této kooperaci. Máme ovšem problém, s tím, že Maroko si teď nepřije dát nějakou viditelnost tomuto kontextu a Nakonec zdroje, jsou to určité zdroje nedorozumění, eh, které bychom měli odstranit s marockou stranou, například do jaké míry bychom měli mít technickou spolupráci, eh, konzultanty, odborníky, kteří by se měli setkávat na obou stranách, eh, kontakty v příslušných ministerstvech také protože jinak tady budeme mít dopad na agendu naší spolupráce v tomto roce. A teď bych rád upozornil na eventuální rizika, eh, proto napsali vedoucí delegace panu premiéru Busaidovi 12. února Eh, který je vlastně kontaktním partnerem ve vládě pro veškerá jednání s Evropskou unii. A snažili jsme se vysvětlit marockým partnerům, eh, jaké obavy z technického a časového hlediska, má v příp- hlediska v případě, že nejde nedojde k obnovení spolupráce na technické úrovni. A je všichni jistě víte, stejně tak jako já, že pracujeme na eh, základě ročního rozpočtu. Eh, to znamená, že parlament a Evropská rada poskytují nástroj pro politiku sousedství eh, na základě návrhu komise ovšem a samozřejmě, co není vyčerpáno na konci roku, stává se obětí toho ročního principu, čili ty peníze se jakoby ztratí. Čím více tedy se dostáváme do spoždění teď, tím větší obavy máme, že bychom mohli plně vyčerpat prostředky na stávající, prostřed, na stávající programy, mise, zasedání a e, různé druhy spolupráce. Eh, protože tím se dostanou do spoždění i platby a tím, jak si menší bude možnost vyčerpat ty prostředky, stejně tak, jako to vypadá s jinými státy, eh, kde provozujeme politiku sousedství v rámci ročního rozpočtu. Eh, a my jsme je upozornil, že hovoříme o 550 milionech eur, což je to agregované číslo združené týkající se závazku pro nové programy již slíbenými penězmi na základě závazku z minulého roku, která by měla být na základě dohod financováno v tomto roce a platby eh, o operací a jiných programů, které by měly do infrastruktury a které měly být financovány ze strany evropských finančních nástrojů jako eh, Evropské centrální banky a jiných orgánů. A eh, Maročané již nám signalizovali, že si přejí pokračovat eh, velkou rychlostí, abychom spárovali evropské Eh, orgány eh, v členských, jednotlivých členských státech a marocké úřady. Je tady také jeden projekt, který by mohl být zajímavé pro toho či onoho člena parlamentu, a to je přeshraniční spolupráce, program tedy přeshraniční spolupráce který byl dohodnout mezi Španělskem, Portugalskem a Marokem a měl být financován, lépe řečeno závazek proto měl být vysloven do konce tohoto měsíce a tady máme nebezpečí, že za deset dnů to propadne a Maročané si to velice dobře uvědomují a, proto my, a také nám zdůraznili, že na technické úrovně tady nedochází k žádné hře, že to jsou prostě spoždění na základě našich finančních nařízení. My máme klíčový zájem, abychom tento kontext vyřešili co možná nejdříve na základě těch pozitivních zpráv, které dostala vysoká představitelka, když byla přes řádkem března v Rabatu. Takže my jsme přesvědčeni, že tato kooperace by mohla stoprocentně fungovat a to by nás vedlo k tomu, abychom mohli dostat závazkům a platbám, které byly stanoveny v rozpočtu pro rok 2016. Teď to tak trochu závisí. Míč je tedy na straně marockého partnera. Oni vědí, jaké máme obavy. My jsme optimističtí, že budeme moci pokračovat v naší spolupráci, ale zároveň Musíme být schopni domnívat se, domnívám se, vrátit se k normální situaci, tak, abychom mohli zůstat stejně stižádostiví. Děkuji vám. Grazie, Presidente. Allora, io mm, non ho dubbi sul, sull'importanza che anche noi diamo alla... Děkuji. Já nepochybuji o tom, že spolupráce mezi Evropskou unii a Marokem je velmi významná. Maroko patří mezi naše privilegované partnery. Ale mám za to, že vzhledem k nové situaci po rozhodnutí soudního dvora a po zrušení platnosti této dohody pro část území se musíme podívat také na to, jestli není i naší odpovědností ověřovat implementaci této dohody. Potřeba se zabývat tím, jestli tuto zodpovědnost neseme nebo ne. V rámci této diskuse vystupují na světlo dvě otázky, které by bylo dobré prodiskutovat i také vzhledem k návštěvě vysoké představitelky v březnu, což je určitě pozitivní. Maroko se tedy rozhodlo, že zmrazí vztahy, byť tedy teď se zdá, že návštěva paní Mogherini tuto situaci částečně odblokovala. Nemáme žádné jednoduché prostředky. Maroko čekají volby, v říjnu. To zrovna situaci nepomůže, protože tam je velká řevnivost mezi těmi, kteří jsou proevropští a těmi, kteří méně. Takže možná právě kvůli stávající politické situaci nechtějí, aby to bylo tolik viditelné, tyto vztahy. My jsme se snažili vysvětlit, že v Evropské unii nemůže existovat politický vliv na soud, že to je základem naší demokracie, ale když odhledneme od technických otázek a různých lhůt, které můžou běžet, to samozřejmě všechno Maročani znají, tak si myslím, že by bylo dobré přesto položit několik otázek. Za prvé, měli bychom se objektivně tázat, jakou úlohu může sehrát Evropská unie při podpoře trvale udržitelných řešení. o rozhodnutí 1774. Mně připadne, že rozhodnutí banky Muna situace moc nepomáhá. Čím více času uplyne, tím složitější bude najít adekvátní řešení. A druhá věc, Nemůžeme zůstat politicky nečinní. Máme za to, že je potřeba pracovat na procesu regionalizace. Maroko přijalo zákon, ten se má začít uplatňovat v praxi. A bude potřeba konfrontovat marocké orgány i v souvislosti se, zápasem západní Saharou. Máme s regionalizací zkušenosti v Evropské unii a možná bychom mohli takto zareagovat i na obsah rozhodnutí soudu. tuto chvíli to blokuje situaci v rybolovu. Musíme postupovat politicky korektně vůči marockým partnerům. Je důležité, aby to příliš nepoznamenalo naše vztahy na mnoho let do budoucnosti. Takže by mě zajímala vaše reakce. Děkuji srdečně a nyní má slovo paní Gabriel. Děkuji, pane předsedo. Především jsem chtěla poděkovat vám i paní vysoké představitelce za veškeré úsilí, které vkládáte do klíčového partnerství Maroka s Evropskou unii. Mám za to, že dnes je více potřeba než kdykoliv nezapomínat na to, že poslední rozhodnutí by nemělo narušit hluboké vztahy, které máme s Marokem už mnoho let. Tady bychom rozhodně v tom uh, váku po tomto rozhodnutí neměli přijít o tyto vztahy. Mám otázku týkající se postupu. Zajímalo by mě, do jaké míry je ten postup běžný anebo zrychlený. Víme, že to není stejný počet měsíců a každý měsíc je důležitý v tomto partner, partnerství. A chci také potvrdit, co zde bylo řečeno, že Maroko patřilo v tomto regionu mezi nejdůvěryhodnější a nejstabilnější partnery. Máme za sebou dlouhou spolupráci, která by tady neměla skončit. Třeba boj proti terorismu nebo proti radikalizaci. To vše závisí na stabilizaci Středomoří a Afriky. A neměli bychom ani zapomenout na to, co už Maroko desetiletí dělá v oblasti migrace a bezpečnosti. Takže dneska jsem se chtěla ujistit v tom, že členské státy budou i nadále bělé a budou sjednocené. Já si myslím, že by tady nemělo dojít k nejednotě. Na samém začátku jsme byli jednohlasní a doufám, že tomu tak zůstane i nadále. Možná, že bychom mohli využít eh, tuto krizi jako trampolínu, poskočit dopředu, a, a v této oblasti mám dvě otázky. Za prvé, jak se zajišťuje koordinace s dalšími mezinárodními organizacemi a s tím, co oni říkají, signály, které vysílají, například konkrétně OSN. A za druhé, byť podle z evropských zákonodárců je tato dohoda v souladu s evropským právem, jak bylo připomenuto, Jaké máte plány v případě potvrzení v odvolacím řízení? Jaké cesty tedy máme k dispozici, aby nebyly spochybněny i další dohody Evropská unie Maroko? A jakým způsobem se dá upravit tato dohoda tak, aby byla stále vzájemně výhodná? Co se týče západní Sahary, a to je, má poslední přís... to je poslední můj příspěvek, Možná, že rozsudek soudního dvora nám ukazuje, jak důležité je pokračovat v této agendě. Neměli bychom zapomínat na a to, že je potřeba vyšetřovat otázku a humanitární pomoci, která byla poslána eh, neefektivně a také rezoluce OSN. Nestranná a konstruktivní by měla být i Evropská unie. V tomto konfliktu je potřeba zachovat tuto roli a je potřeba také dát pozor na to, aby to nemělo dopady, které budou vnímány příliš negativně. Děkuji. Gracias, Děkuji. Pane předsedo, víte, že pro mou zemi všechno, co souvisí s západní Saharou, je velice eh, citlivé. Mě strašně mrzí, jak se Maroko chová jako rozmazlené dítě. Když se mu nelíbí eh, eh, rozsudek Evropského soudního dvora, Eh, byl to partner privilegovaný, měl pokročilý statut a přitom si dovoluje tvrdit, že se jedná o nelegálním postupu Evropské unie. Eh, Loyal, eh, legálnost spočívá přeci na evropských justičních orgánech. Samozřejmě je třeba mít vztahy se strategickými partnery, ale během poslední doby vidím, že v Evropské Evropská unie provozuje nerovnou politiku například vůči Turecku a vůči Maroku. Maroku je třeba vysvětlit, že vztahy musí respektovat lidská práva. Po třech letech vězení ve vojen, eh, eh, Máme tady eh, uvězněné obyvatele západní Sahary odsouzenými vojenským marockým soudem, eh, kteří byli neprávem uvězněni a teď zahájili hladovku. A také se nemůže samozřejmě negovat eh, rozhodnutí OSN týkající se západní Sahary. Je třeba vytvářet spolupráci s touto oblastí a toto jednomyslné rozhodnutí proč? Eh, proč toto rozhodnutí na radě a proč došlo k tomuto odvolání. Znamená to, že tedy s politikou nechceme jít jedním směrem. Eh, co bude dělat Evropská unie, aby splnila tuto misi dekolonizace? Děkuji. Tack så mycket. Eh, jag kommer att tala svenska så ni behöver lurar. Děkuji, já budu hovořit švédsky, nasaďte si prosím sluchátka. Já jsem nebyla tak překvapená ze závěru, k nímž došel eh, Tribunál Evropské unie, protože i to, jak to interpretovala španělská vláda a už to tak eh, interpretují už celé roky, západní Sahara je území, které je, okup, ehm, je okupováno Marokem a oni tedy říkají, že eh, Maroko nemá nárok mít eh, nějaký přínos eh, z produktů západní Sahary, takže vůbec nebylo překvapením, když přišlo toto rozhodnutí soudu a mě to dokonce potěšilo, protože vlastně to zásadně hovoří o tom, jaká je situace. Nejde o to, že bychom teď nemohli spolupracovat s Marokem. Když však hovoříme o Maroku, tak bychom do toho neměli um, vlastně začlenovat západní Saharu. Jedná se o okupované území. Měli bychom začlenovat. Měli bychom začlenovat. Z, z pohledu mezinárodního práva západní Sahara nepatří k Maroku. Ne, možná, že ne všechny státy souhlasily s tím rozhodnutím soudu, ale ve Švédsku to bylo tak, že když se projednávala ta dohoda o rybolovu, tak Švédsko si to vždy vykládalo eh, po svém, vždycky mělo vlastní výklad. Mm, ale mysleli jsme si, že by bylo dobré to ještě ověřit na, vy, na vyšším stupni. Ve Švédsku Švédští obyvatele a švédský parlament očekávají, že jste tedy, mm, až, to, tedy to, až se to bude projednávat na tom vyšším stupni soudu, že tam vlastně to rozhodnutí bude stejné. Maroko se opravdu možná trochu chová jako malé dítě, ale my musíme dodržovat mezinárodní právo a své vlastní hodnoty. Ještě bych se chtěla zeptat, co se týče eh, použití tohoto rozhodnutí nebo výkonu tohoto rozhodnutí. Evropská unie nežádala výjimku ohledně uplatňování. Eh, takže se chci zeptat, jaká je vlastně ta stávající situace, jak to vypadá. Produkty ze západní Sahary budou moci proudit do Evropy jako produkty, které pochází z Maroka? Pokud ano, tak to je nesprávné. Ještě se chci zeptat na něco, co bylo v marockém tisku. Tam psali, že paní Mogherini řekla, že Evropská unie a Maroko mají spolupracovat v otázce podání odvolání. Podle mého názoru je to vlastně způsob, jak legitimizovat okupaci. Samozřejmě, že máme spolupracovat s Marokem v otázce, které se týkají tohoto odvolání, ale přece už přerušuje. Dobře, takže to, já bych ještě toho mohla říct si mnoho, ale děkuji. Komisar. Já taky nic nemohu říct, protože komisař čeká venku. Takže pakliže se chtějí dostat i ostatní kolegové dostat ke slovu, musíme omezit řečnickou dobu. Pane Hovete, budete ten další, můžete to zvládnout za minutu? Uh, Určitě mě stačí minuta. Děkuji. Takže zaprvé, domnívám se, že je pro nás velice důležité říci, že musíme jednat ve schodě, v určité schodě, ale zároveň bychom neměli hovořit pouze o tom, že ten soud je problém. Měli bychom hovořit o problémech, o spolupráci s Marokem, podpoře eh, lidských práv, demokracie v Maroku, o boji s teroristy. Takže to jsou, myslím si, že to, tím jsme se dostali do určité pasti. Nesouhlasím eh, s kolegy Ehm, myslím si, že musíme ukázat jako parlament, že máme širší porozumění té situace, které se týkají vztahů. Myslím si, že ty vztahy že, že je naprosto na místě, aby vysoká představitelka řekla, že se odvolá proti tomu rozhodnutí soudu, ale zároveň musíme říci, že když, když, když tedy říká, že ten soud byl zaujatý, tak musíme eh, bojovat tedy za to, aby, byl dodrž, aby byl dodržovány zásady právního státu a aby všechny instituce vlastně mm, respektovaly právní stát. Měli bychom hovořit eh, o tom, jak postupovat, neměli bychom nikomu stranit. Myslím si, že ani paní Veskot, ani pan Kele um, mluvili vlastně o sporné otázce západní Sahory. Já si myslím, že bychom se tím také měli zamývat. Neměli bychom eh, pou, um, také tam byl zakázán přístup do eh, tábora tin, v Tinduru. Neměli bychom být proti OSN, měli bychom být spíše v, eh, vlastně Eh, souhlasit s tím přístupem OSN. Já si myslím, že eh, Maroko by měla přivítat tedy delegace také v tom uprchlickém táboře v Tinduru. Zároveň i chápu arabskou, vím, že nebo pokud jsem dobře pochopil, tak i summit eh, Arabské ligy byl zrušen, měli bychom to rovněž říci v tom usnesení, protože chceme aby Maroko bylo součástí toho celoarabského řešení. Myslím, že ta dnešní rozprava byla pří, taková přímo, příliš úzká, měli bychom to ještě rozšířit na ta další témata. Děkuji. Děkuji, mnoho, děkuji mnohokrát. Teď musíme dodržovat jednu minutu a já na tomto místě vždycky tu diskuzi utnu, aby se všichni dostali ke slovu. Teď má slovo pan Milon. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za všechny informace, které jsme dostali od obou pánů. První věc, kterou chci říci, že návštěvu paní Morganinové v Rabato vítám. Je důležité, aby se situace naprosto vyjasnila, aby se odstranila nedorozumění a aby se posílila naše komunikace s vládem v Rabatu. Maroko je extrémně důležitým partnerem a pro Evropskou unii a jejími členskými státy má již tu dohodu o posíleném partnerství a je to sociostrategický partner, počínaje energii, imigrací, bezpečnosti, potírání terorismu a dalších eh, kulturních aspektů, ale také zemědělských a rybolovu v souvislosti s mezinárodním právem je třeba eh, zohlednit a potrhnout význam těchto vztahů. A musíme postupovat takovým způsobem, aby vždycky vládlo příznivé prostředí pro jednání, aby se, odstranili bodová, aby se odstranilo bodová nedorozumění. A je dobré, že rada jednomyslně se rozhodla o odvolání se proti tomuto rozsudku je důležité, aby eh, tyto vztahy byly, aby se v nich pokračovalo v pozitivním ohledu, tak jak to pánové tady naznačili a abychom překonali potíže posledních dnů. Děkuji vám. Dámy a pánové, poté, co jsem oznámil, že pravděpodobně budeme muset ukončit zasedání, nemohu přijímat další přihlášky již do diskuze a pravděpodobně nebudu moci pustit ke slovu všechny, kteří se eh, přihlásili do této doby. Pan Jurek. Děkuji mnohokrát. Maroko je relativně vzorová země v tomto regionu. Je to nejstabilnější partner už desítky let, je to partner Evropy, je to země, která provádí velmi dobré reformy a společenské změny. Například eh, třeba pozice žen je v Maroku poměrně slušná eh, vzhledem tedy k regionu. Navíc vláda se angažuje v regionu způsobem, který je jaksi pochvalihodný a je potřeba spolupracovat s nimi. A myslím si, že to je určitá zkouška toho, jak jsme schopni provádět zahraniční politiku, jestli jsme schopni zaujmout stanovisko, které by respektovalo práva a zájmy našich partnerů nebo ne. Hm, co se týče západní Sahary, v podstatě už deset let víme, jaké má Maroko stanovisko a Evropské společenství a následně Evropská unie spolupracuje s eh, Marokem a víme, jak oni to vidí se svrchovaností tohoto regionu. Takže v žádném případě by to prostě nemělo bránit naší spolupráci. Je potřeba se snažit spíše překonat tuto krizi. Můžeme mít různé názory na tyto otázky, ale Maroko je nejstabilnější země v Africe na severu. Je to náš velmi užitečný partner v boji proti terorismu, provádí velmi konstruktivní migrační politiku navíc. Navíc máme spoustu Maročanů v Evropě a následně to tedy země, na jehož názory a zájmy bychom se měli dívat s respektem. To si myslím, že je pozice, které bychom se měli odpíchnout. Bohužel slyšíme, pana předsedu. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že mi líto, že jsem přišel až na poslední chvíli, protože jsem měl jiné dole. Chtěl jsem se účastnit této diskuse eh, pouze s jedinou připomínkou. Měli bychom respektovat eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora. Je to náš soudní dvorní a komise by ho také měla respektovat. A já se skutečně divím, jak je to možné, že komise postupovala tak rychle eh, s tím oznámením eh, spochybnění tohoto rozsudku. Eh, myslím si, že všichni bychom měli respektovat. Samozřejmě, že respektuje Maroko, ale pro nás je stejně ne více důležité dodržování lidských práv a problematika západní Sahary je eklatantním případem porušování základních lidských práv. Děkuji. Grazie, presidente. Questa questione eh, fa Děkuji, pane předsedo. Otázka, o které mluvíme, vrhá světlo také na úlohu Tribunálu Evropského unie. A já si myslím, že i Maroko jako partner nebo jako mm, strana si je toho eh, vědomo. Mm. Jsou zde vlastně orgány Evropské unie a evropské je právo se nemění eh, tím, že vlastně to mění Evropský parlament, ale rozsudky eh, soudů, Evropské, eh, Evropského soudu. Takže to je to vlastně mm, jedná se tedy o vztahy eh, se suverénní zemí, došlo tedy k, po, k podepsání smlouvy, jak již bylo před chvilkou řečeno. Všichni jsme věděli, jak vypadá mezinárodní pozice, mm, nebo jak se Maroko dívá na tento problém na mezinárodní scéně a také jsme při vhodné příležitosti podepsali, mm, aby došlo k té intervenci ze strany paní Mogherini. Nicméně to tím odvoláním vlastně mm, jdeme sami proti sobě, tím, že poda, chceme podat to odvolání. Já jsem se ještě chtěl omluvit Maroku a marocké vládě eh, za ten mezinárodní chaos, kterému teď dáváme prostor protože je to tak, že na středomorských hranicích moc přátel nemáme, takže uchovejme se alespoň ty sou, současné. Merci, monsieur le président. Je voudrais pas... Děkuji, pane předsedo. Mezinárodní právo není proti Maroku v této saharské záležitosti, protože existuje řada mezinárodních smluv po celé historii, které prokazují, že Marko má slušné nároky pro potvrzení svých nároků na eh, toto území. Já jsem se účastnil čtvrté dekolonizační komise v OSN a můžu říct, že to je velice složitá záležitost a že Maroko je schopné prokázat, že se spíše jedná o sjednocení než o pukaci. Okupaci, pardon. Takže si myslím, že není potřeba tady mlžit tuto problematiku. Navíc Maroko je zcela zásadní partner pro Evropskou unii, je to stabilní partner, je to partner, který prokázal demokratizaci a rozvoj právního státu, osvědčil se v boji proti terorismu a potřebujeme takovéhoto partnera vně Evropské unie. Signál, který vysílá tento rozhodek, je nebezpečný, protože v podstatě Evropská unie je tady vlastně nahrazována v mezinárodní politice Evropským soudem a můžou být spochybněny um, na základě jedné žádosti k soudu mezinárodní smlouvy. Já tedy chápu marockou reakci, berou to jako urážku, je to zcela pochopitelné, jsem velice rád, že paní Mogherini se snaží situaci uklidnit a žádám všechny kolegy a kolegyně, aby se zamysleli nad tím, že je opravdu urgentní zlepšit vztahy mezi Evropskou unii a Marokem. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych rád řekl, že jsem byl šokován, když jsem viděl nedávný vývoj s Banky Munem, který poté, co udělal velikou chybu, podle mého názoru, je pořád nervózní. Setkal se s marockým ministrem zahraničí a mu řekl, že je pořád nervózní, protože eh, přijetí jeho akce by nebylo zrovna eh, příznivě přijato a vyvolalo eh, eh, prostě negativní reakce. Byl jsem tedy překvapen a Chci, chtěl jsem se zeptat pana Vestkota, jak bude vypadat příští etapa SVČ eh, pro eh, rekonstrukci partnerství s Marokem? Já vítám to gesto paní Morgariniové a to, že navštívila Maroko. Děkuji. Euh, ano, pane předsedo, velice rychle. Čtyři body, které bych rád sdělil. Za prvé, Víme velice dobře, že politický dubat v oblasti bezpečnosti Maroka je velice důležitý. To znamená, my to víme, my ve Francii, v souvislosti s tím, co se stalo 13. listopadu. To znamená, toto zmrazení diplomatických vztahů bude mít rovněž dopad na Evropskou unii v oblasti bezpečnosti. Chci se vás tedy zeptat, jaká jsou opatření, která hodláte realizovat, abyste zamezili tomu, aby toto zmrazení mělo negativní dopad na boje proti terorismu a tedy na naší politiku bezpečnosti. Za druhé, vy jste eh, řekl, pane Kešlere, Eh, že míč je na straně Evropské unie a rady. Evropský soudní dvůr řekl, že se jedná o určité nedostatky eh, v rámci zemědělské smlouvy, eh, to znamená jenom části rady. Jaké jsou odpovědi, které hodláte dát proto, aby tato to zemědělská dohoda byla i pro blaho místního obyvatelstva. Druhé téma se týká spolupráce v oblasti imigrace. To je také nesmírně důležité, když vidíme, co Maroko dělalo v posledních letech, eh, protože mělo migrační spolupráci v kontextu, který všichni známe, velice zásadní tedy a já se chci zeptat, co navrhujete v rámci eh, kooperace imigrační, aby se překonalo to zmrazení. A teď, co se týče konfliktu se západní Savarou, je to tak, že SVČ hodlá pomoci pro uskutečnění tohoto cíle, což je ta návrha marocká, jak už dlouho eh, navrhuje OSN. To by, byla, to by bylo věrohodné řešení aby eh, také se umožnilo západoevropskému hospodářství jednat eh, nebo mm, eh, také aktivně působit na marockém území. To znamená, co tedy se bude dít v diplomatických vztazích. Děkuji. Děkuji, že se nikdo nedržel té minutu, minuty. Na závěr musím říci, že bohužel teď musím naši diskuzi přerušit a ti, co se nedostali ke slovu, ať si to vyřídí se svými kolegy z jejich respektivních frakcí a slovo má pan Veskot. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji všem kolegům a kolegyním, kteří se vyjádřili v této diskusi a položili otázky. Rád bych reagoval třetí, eh, třemi, pěti body. Za prvé, Maroko, jak jste mnozí říkali, je jedním z našich nejbližších partnerů v tomto regionu a existují kritické otázky, na kterých musíme spolupracovat. Mezi ně patří třeba boj proti terorismem. Proti terorismu. Tam spolupracujeme a chceme to prohloubit. Migrace. Tady zase si těšíme velmi blízkému partnerství. Je to důležitý bod na našem pořadu jednání a rádi bychom znovu zahájili v migrační oblasti s nimi partnerství. Tento vztah je důležitý pro obě strany. A proto je důležité, aby oba partneři se na to dívali trochu s odstupem, na ten problém, kterému teď čelíme. Za druhé, řada z vás hovořila o politice vůči západní Sahaře, která jaksi byla přítomna v tomto soudním případě. Evropská unie měla jasnou pozici týkající se západní Sahary, že tedy podporuje OSN, aby došlo k spravedlivému a vzájemně přijatelnému eh, rozhodnutí a řešení, které umožní v rámci ujednání, které budou v souladu eh, s charty OSN a umožní svrchovanost tohoto lidu. Této politiky se budeme držet a jak říkal pan Gabriel, budeme se snažit konat konstruktivně, tak abychom dosáhli právě takovéhoto řešení. Ale vede to OSN. Jako říkali francouzští kolegové, je to velice složitá problematika, já ji nechci tady příliš jednodušovat. Jsme v kontaktu s OSN, já na své úrovni s nimi spolupracuji. s náměstkem eh, generálního tajemníka a jeho zástupcem, takže určitě kontakty běží. Za třetí, co se týče právního postupu. Právní služba rady požádala o zrychlený postup, a to z toho důvodu, že právní otázky, které se mají řešit, jsou důležité a je potřeba je vyřešit rychle. Totež platí i pro vztah s Marokem. Soudní rozhodnutí má omezenou působnost do určité míry. Někteří z vás to zmiňovali. Víte, já nejsem právník a nechci to tady příliš jednorušovat, ale obecně soud v podstatě řekl, že je potřeba zajistit, že tato dohoda bude ve prospěch lidí ve všech oblastech, kterých se týká. Otázka nebyla, jestli ta dohoda se může týkat veškerých oblastí, ale eh, jak zajistit, že bude ve prospěch lidí. Takže bychom to neměli přehánět s, rozsah, tedy s dopadem nebo rozsahem dopadu tohoto rozhodnutí, ale vznikají následně důležité otázky, kdo může dát radu k soudu. Jak to vypadá se statutem mezinárodních dohod Evropské unie? A to je potřeba vyřešit rychle a nejenom pro účely tohoto případu, ale obecně. Veškeré další podrobnosti nechám na právních odbornících. A za čtvrté, Marko se neúčastní přímo tom samotném případě u soudu, ale pochopitelně to na ně má velký dopad. A z toho důvodu probíhá komunikace s Marokem o tomto problému, protože prostě musí vědět Maroko, co se děje, o čem jde, o co jde v této kauze a podobně. Chceme být dobrým partnerem, chceme s nimi dále komunikovat tak, aby věděli, o co jde a jaké to případně bude mít dopady. Teď, co se týče rozhodnutí Evropského soudního dvora v odvolání, to, to nevím, jak to dopadne. Uvidíme. A tady bych jenom odkázal na to, co jsem říkal a, o obsahu daného rozsudku a dané soudní pře. Žijeme v právním státě, musíme respektovat rozsudky soudního dvora právní stát to je jedna ze zásad Evropské unie. Takže je to potřeba říci, až to bude jasné, tak potom to rozhodnutí budeme respektovat. A jak budeme pokračovat ve spolupráci s Marokem, no tak nejprve se zkusme vrátit do toho místa, kde jsme byli. A o to se snažíme. Z našeho pohledu nic nebrání plnému navázání spolupráce, rádi bychom ji také prohloubili v oblastech, o kterých hovořil Michael Keller. Existuje řada společných problémů, které bychom chtěli s Marokem řešit, takže bychom rádi třeba, aby se vyjednávalo dále DCFTA, dohoda o mobilitě a podobně, ale e, prostě potřebujeme, aby se do toho zapojily obě dvě strany, aby Maroko přišlo a řeklo, že je ochotno dále jednat. Až tomu tak bude, tak nebudeme ochotni ochotně jednat určitě. Děkuji jenom jednu větu, protože mám pocit, že kolega to probral velmi podrobně. V různých vystoupeních jste říkali, jak důležité Marokem a EU je. Co se týče finančních zdrojů, tak to není klasická rozvojová pomoc. Používáme prostředky k tomu, abychom podporovali naše společné zájmy. Pan Vanil se ptal na to, co budeme dělat s migrací a myslím, že to je velmi dobrý příklad. V portfoliu programu, které předpokládáme pro tento rok, jsme naplánovali velkou podporu pro migrační politiku v Maroku, 35 milionů euro. A také spolupracujeme třeba v bezpečnost, oblasti bezpečnosti. Takže tato spolupráce je ve prospěch obou stran. Musí vycházet z našich hodnot a z, naš, z našich z našeho práva. V této oblasti musíme být tvrdí a přísní, ale ještě jednou jsem chtěl říci, že z našeho pohledu tady nejde o to, že bychom používali evropskou spolupráci a evropské prostředky jakožto nějakou kartu ve vyjednávání s Marokem. O to nejde. My chceme, aby ten vztah se znova obnovil a máme mnoho zájmu. Mezi jiné třeba migrace kvůli kterým bychom měli spolupracovat a obě strany by měly následně dojít k názoru, že by bylo dobré tuto spolupráci obnovit tak rychle, jako to bude jenom možné. Děkuji mnohokrát za vaši návštěvu a za vaše informace. Parliamentary session last week, several uh, Interestingly, the Egyptian response to your motion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 Kolegyně a kolegové, poprosím vás, abyste se znova usadili, abychom se mohli pustit do dalšího pozadu jednání. Čeká nás výměna názoru s komisařem pro výzkum, inovaci a vědu, který s námi bude diskutovat o vědecké diplomaci Diplomacie je, má široké spektrum přesahující klasickou zahraniční politiku. Je v zájmu Evropské unie propagovat Evropskou unii jako celek i těmito prostředky. Vědecké i podnikatelské kontakty jsou důležité. Víme, že američané třeba v této oblasti jsou velmi úspěšní. Dosahují tím velkých výsledků. Víme třeba, že na velvyslanectvích v Evropě vyvíjejí mimořádnou aktivitu a Domnívám se, že bychom to měli dělat také. My, důležitým tématem v tomto oblasti je také takzvaná kulturní diplomacie kterou, domnívám se, e, musíme včlenit do naší zahraniční politiky, protože může být e, velice významnou silou. Aby se neomezovaly snahy jenom na takzvanou chladnou diplomacii. To je téma, o kterém jsme tady hovořili a měli bychom ho obnovit. Pane komisaře, velice rád vám teď dám slovo a nesmírně mě těší, že jste k nám přišel. Thank you. Thank you very much. Uh, velice děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Elmaru Brokovi za to, že mě pozval. Myslím si, že jsem vlastně asi jeden z prvních komisařů pro vědu a výzkum a inovace, který vlastně přišel do tohoto výboru, do výboru AFED. A chtěl bych vám říci, že jsem vám velice vděčný za vaše pozvání, protože když jsem se ujal svého úřadu, tak jsme přemýšleli, e, jaké, jaký má být vlastně cíl e, našeho, našeho portfolia na těch následujících deset let a my jsme vlastně přišli s třemi hlavními body. Otevřená věda, Eh, otevřené inovace a otevřenost vůči světu. A otevřenost vůči světu, to je vlastně takový ústřední pilíř naší strategie ve vědě a v inovacích. Chtěl bych tedy dnes eh, hovořit právě o těch myšlenkách, na nichž pracujeme a chtěl bych vám také eh, popsat, čemu se věnujeme v rámci našeho pilíře otevřenost vůči světu. V podstatě se jedná o vědeckou diplomacii. Dnešní situace ve světě je velice specifická. Máme zde mm, snahu o rozmanitost a dostáváme se vlastně, máme, máme dostatek eh, zdrojů, abychom byli nejlepší, abychom byli nejlepší v základním výzkumu, který je ale pak třeba dostat do praxe, do inovací. Takže ehm, ehm, vědecká diplomacie není ničím novým v kontextu Evropské unie, ale domnívám se, že celý ten jev zatím ještě nebyl, nevyužil plně svůj potenciál. jedna z institucí, která se věnuje vědecké diplomacie, je Královská společnost a oni říkají, že vědecká diplomacie je takový eh, koncept, takový jev, který se stále mění, který eh, se vyvíjí. A já bych vám dnes vlastně chtěl říci, eh, jaké já mám názory na vědeckou diplomaci a jaké body jakým bodům se chceme věnovat, jaké věci jsou jasné. Takže jsou zde dvě jasné věci. Za prvé, globální výzvy si vyžadují globální řešení. A ta druhá jasná věc je, že dnes se žádná země, žádný, žádná osoba, žádný vědec nedokáže vyřešit ty problémy sám mm, jednotlivě. A dávám takový příklad. V roce 1911 Eh, byla zveřejněna vědecká zpráva, která hovořila o gravitačních vlnách. A tehdy měla ta zpráva jediného autora, kterým byl Einstein. V roce 2016 eh, byla zveřejněna zpráva, která vlastně doložila pravdivost té teorie ale ta už měla více než tisíc autorů z mnoha zemí. Takže to opravdu ukazuje tu, ten velký rozdíl, jak se prováděla věta, eh, věda eh, v minulosti a jak, eh, jakým způsobem funguje věda dnes. Musíme reagovat na výzvy v oblasti vědecké diplomacie. My jsme se rozhodli mm, rozčlenit z té takové tři oblasti. Takže první oblast. Jak můžeme stavět mosty a zlepšovat mezinárodní vztahy? Královská společnost tomu říká věda pro diplomaci. Druhá oblast je, jak vlastně můžeme řešit globální výzvy prostřednictvím vědy, tím, že nám vlastně věda poradí. Takže to je vlastně věda v diplomaci. A ta třetí oblast se týká to, že na globalizaci musíme reagovat posílením spolupráce ve výzkumu a inovacích na globální úrovni. Na úvod bych vám rád eh, řekl něco o našich plánech a o tom, co vlastně činíme v rámci té první oblasti, to znamená eh, stavění mostů pomocí vědecké diplomacie. Já první takové eh, tři cesty, které jsem učinil, měly za úkol podepsat důležité smlouvy. Za prvé to byla eh, dohoda s Ukrajinou o přidružení k programu Horizon 2020. Musím říct, že se jednalo opravdu o unikátní příležitost. Ehm, věděl, věděl jsem, že všichni ti ukrajinští vědci a badatelé jsou talentovaní a e, s velkým zaujetím chtějí se stát součástí těch programů, chtějí se podílet. A já někdy takovou tu lačnost e, po, po těchto věcech zde vlastně nevidím. Oni e, v Evropě říkají věci, no ten horizont 2020 to je dobré, ale když pak navštívíte Ukrajinu, tak mám pocit, že pro ty ukrajinské badatele možná ještě důležitější než ty finance jsou ty sítě, které vlastně jsme, ty, které jsme stvořili. Eh, také vlastně ehm, tento rok se to rozšířilo, ta spolupráce i do Tuniska, to byl také velice důležitý moment, protože jsme opravdu vytvořili takový most do země, která naprosto zoufale potřebuje, aby zde byla taková spolupráce, aby se vlastně staly součástí těchto eh, této vědecké spolupráce. Ale tedy kromě těchto dvou velice důležitých dohod s těmito dvěma zeměmi, si myslím, že asi úplně takový nejúžasnější most, který jsme postavili, a na to jsem zvlášť pišný, to byla návštěva urychlovače částic na Blízkém e, východě. Víte, že v Evropě máme CERN, ale v Amánu, v Jordánsku je další urychlovač. Když jsem tam jel, na e, návštěvu, tak jsem měl pocit, že se jedná o takový zázrak, o takové kozo. E, protože tam byli vědci z Izraeli, na druhé straně seděli vědci z Palestíny, e, vědci z Iránu, všichni spolupracovali e, také s mm, badatelem z Pákistánu, který tam e, dělal své doktorské studium. Takže tam e, a to vlastně byl takový e, velice, je to, e, mm, Jedná se o velice důležitý projekt a my můžeme říci, že jsme vlastně také velice důležitou součástí tohoto projektu. Brzy také navštívím Irán společně s vysokou představitelkou a doufáme, že tam se vlastně dostaneme do další eh, úrovně dialogu, která se týká vědec, vědy. No a nakonec mi ještě dovolte slovo o jednom programu, který se týká středomorské oblasti. Je to projekt Prima, partnerství pro výzkum a inovaci. Jedná se zejména o otázky udržitelnosti, produkce potravin a zajištění vody. Takže jak eh, posílit výzkum právě v oblastech eh, zabezpečení potravin a vody? Plus je tam vlastně ještě spolupráce s tou oblastí digitálního světa. No a je důležité, aby eh, ty mosty měly budoucí dopad, aby vytvořily podmínky k tomu, jak tu naši spolupráci mm, dostat na vyšší úroveň v těchto zemích. Druhý pilíř naší strategie eh, se snaží zamyslet nad tím, jak vyřešit globální výzvy prostřednictvím eh, vědeckých poznatků, vědeckého poradenství. Chci vám říct, že během prvního roku jsme se rozhodli, že se musíme dostat na další úroveň v oblasti vědeckého poradenství. Zřídili jsme mechanismus, kterým, kterému říkáme Scientific Advice Mechanism. Jedná se vlastně o sedm nejlepších vědců světa, kteří věnují svůj čas Eh, kteří s námi pracují a oni vlastně radí politikům v různých věcech. Takže pokud má dojít k nějakému rozhodnutí, pokud komise má učinit nějaké rozhodnutí, tak musíme k tomu mít dostatečné poznatky, to rozhodnutí musí vycházet z poznatků. A takže teď zde máme tento panel sedmi nejlepších vědců. Jeden například je bývalý ředitel CERNu, také je tam úžasný matematik z Francie, Cedric Filaný. A to jsou jenom dva příklady, mohl bych pokračovat dál a dál. A tito eh, vědci s námi spolupracují a chtějí nám opravdu nás informovat o těch eh, nejlepších vědeckých poznacích. Zřízení tohoto panelu bylo zásadní, protože tím si myslím, že bude také eh, tím, tímto směrem bychom se měli vydávat i v budoucnu. Musím také říci, že eh, došlo tedy k velice složité situaci, došlo k vypuknutí eh, eboli a mnozí říkali, že Evropská komise nebude schopná reagovat dostatečně rychle. Nicméně my, nám se podařilo během dvou měsíců získat asi 200 milionů eur ze soukromých i veřejných peněz a z těch eh, ale vlastně nikdo možná neví vlastně, jaké, jsou, jaké byly ty výsledky. Takže já vám teď řeknu, že například právě prostřednictvím těchto peněz, které šly od daňových poplatníků i soukromého sektoru, došlo k vyvinutí vakcíny, která je teď vlastně ve druhé fázi klinického výzkumu. Čili v Evropě máme takové skvělé výsledky výzkumu, ale někdy je nedokážeme dobře komunikovat. A to si myslím, že bychom rovněž měli zlepšit. Měli bychom eh, lépe třeba eh, komunikovat to, že jsme byli opravdu, že jsme se velice silně eh, podíleli právě na vyřešení té epidemie eboli. Dále, co se týče naš, naší práce v mezivládním panelu pro změnu klimatu, také máme my vlastně poskytujeme z Evropy údaje, které pak využívá panel. Takže můžeme také našim politikům dát eh, eh, na vědomí, že máme eh, že vlastně mnoho údajů, které využívá ten panel pro změnu klimatu, pochází právě z Evropy. No a ještě chci říci, že teď zde máme také migrační krizi a během celé té krizi jsme vlastně připravili takovou speciální iniciativu, která se nazývá Science for Refugees, věda pro uprchlíky. Jedná se vlastně o to, že chceme propojit eh, vědecké instituce s uprchlíky nebo s uchazeči o azyl, kteří eh, mají tedy akademické vzdělání. Takže už zatím vlastně máme 224 výzkumných organizací, které už přímo vlastně třeba nabízí volná pracovní místa pro uprchlíky a 42 vědců, badatelů, kteří jsou vlastně teď v pozici uprchlíků, už se také do, zaregistrovali do této iniciativy. Takže to byl vlastně takový náš, takové, takové naše přispění do té uh, uprchlické krize, abychom dali příležitost lidem, kteří jsou talentovaní, ale zároveň se nachází v zoufalé situaci. Nakonec si ještě pár slov eh, k tomu k té třetí části naší vědecké diplomacie. Tomu říkám diplomacie pro vědu. Čím víc výzkumu se odehrává mimo Evropu a Evropská unie musí mít přístup k těmto poznatkům a k těm eh, výsledkům. Takže pokud chceme zde mít, protože by, chceme být takovým středem pro ty informace, chceme mít k dispozici všechny ty poznatky z celého světa. Mm, co se týče sedm, sedmého rámcového programu, tak v jeho se účastnilo 170 zemí. Bylo to opravdu, mělo to opravdu mezinárodní spolupráci ale má komise by chtěla uh, vlastně zjišťovat, kde jsou, kde, kde, kde jsou talentovaní lidé a s nimi by chtěla spolupracovat. Jak funguje dnešní věda? Jak už jsem říkal, nejedná se o to, že autorem nějakého poznatku je jeden člověk nebo jeden badatel. Jedná se vlastně o spolupráci mezi více lidmi nebo i mezi více obory. Takže třeba s Čínou jsme podepsali uh, spolufinancující mechanismus. Um, my využijeme Horizont 2020, abychom tedy zde mohli mít více čínských badatelů v Evropě, ale také, abychom naopak tedy mohli to, také je to s Mexikem, s Jižní Koreou, s Japonskem, s určitými regiony v Brazílii. V roce 2014 ten celkový e, příspěvek na, tyto, na tato ujednání byl 16 milionů eur. Takže to jsou tyto dohody o spolufinancování jsou velice důležitým krokem v tom, abychom podpořili tento globální pilíř. Vy, většina z vás asi ví, jak, e, je to tedy s evropským výzkumným prostorem, už jsme o tom hovořili v minulosti, ale teď si myslím, že se musíme opět dostat na další úroveň. Místo toho evropského výzkumného prostoru byste měl být globální výzkumný prostor. Takže máme zde ty, spolu, eh, na to, ty dohody o tom spolufinancování a tak dále. A v červnu 2015 právě bylo zde takové rozhodnutí, abychom usilovali o zřízení globálního výzkumného prostoru. Zatím to má být se zeměmi SELAK, země Jižní Ameriky a Karibiku. Jde o to, aby se prostě propojil východ i západ, abychom vytvářeli takové prostory, kde se vlastně badatelé mohou, kde badatelé mohou cestovat, mohou navštěvovat jiné země. A myslím si, že to je zásadní k tomu, aby ta věda byla lepší. Mnoho lidí se mě ptá, nebojíte se tím, že vlastně ty svoje poznatky v podstatě dáme k dispozici někomu jinému? Ale já jim říkám, pokud dnes nezdílíte ty poznatky, tak žádná věda zde nebude. Takže musíme vytvářet sítě, abychom my také dostávali poznatky od nich, abychom zkrátka sdíleli e, znalosti a poznatky. E, a teprve potom z toho mohou vzniknout nějaké myšlenky a ty je potom zapotřebí chránit, ale to je něco jiného. Takže já na závěr bych chtěl říci, že vědecká diplomacie už je součástí naší vlastně eh, politiky už v roce 94 mm, bylo, pardon, už v roce 1954 byla podepsána první umluva, ještě tři roky předtím, než došlo k římským smlouvám. Takže nakonec bych chtěla ještě říci, že um, Joseph Banks řekl, že um, může se stát, že dvě země, uh, dvě země spolu válčí na politické úrovni, ale přitom vědci obou názorů, eh, obou zemí spolu vychází naprosto míru milovně. Děkuji. Děkuji vám. Bohužel neslyšíme pana předsedu, hovoří bez mikrofonu. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Nejprve bych vám rád poblahopřál k vaší práci a myslím si, že je dobré, že dochází k provozování této vědecké diplomacie, že ji berete tak vážně. Protože konstatujeme, že existuje určitá rezistence, určitý odpor ke kulturní diplomacii, ale je to demoplace, které si nesmírně vážíme. My si myslíme, že věda je dnes nesmírně důležitá a měla by být považována za stejně rovná s ostatními oblastmi. Moderní věda dnes nepřispívá často k tomu, aby se zblížily národy. Zcela naopak eh, existovala celá řada potíží, eh, rizika pro války, například pro chemické války, se eh, nezhodnotila dostatečným způsobem ale přece je možné využít tuto příležitost pro slučování vědců eh, ze všech států. Vždyť tvoří mezinárodní vědeckou komunitu ve službách vědecké diplomacie. To je přece zajímavá myšlenka. Evropa hraje zásadní roli eh, jsme v konkurenci s jinými regiony světa a nemůžeme celou řadu věcí vyhrát, ale v této oblasti ano. Tady jsme dobře vybaveni, máme naprosto jiné možnosti, abychom se ujali vedoucí role. Jedná se o spolupráci s latinskoamerickými zeměmi, spolupráci, eh, kterou je třeba podporovat a to bychom mohli podporovat i v jiných oblastech světa. Jedna otázka. Jaké jsou reakce na radě, jaké jsou reakce členských států? Eh, hledí na tyto vaše snahy příznivě? Euh, Děkuji pane předsedající Já bych ráda poděkovala panu komisaři za velmi jasné vystoupení a za jeho politickou vůli. Mám ale jednu otázku. Když jste hovořil o probíhající spolupráci, hovořili jsme o Tunisku, o Číně, o Blízkém východě, o zemích, které možná jsou méně rozvinuté, co se týče výzkumu a vývoje než my, ale méně jsme hovořili o spolupráci se Spojenými státy, s Ruskem nebo s Indií. Protože v této oblasti to jsou opravdu uh, země vyvinuté. Takže by mě zajímalo, jak si představujete další rozvoj vyváženějších vztahů vědecko-technologických v tuto chvíli jsou možná nevyvážené v náš neprospěch. Děkuji. Paní Gabriel, prosím, děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. I já bych chtěla poděkovat za vaše vystoupení a za myšlenky, o které se se s námi podělil. Mám na vás dvě otázky. Za prvé chci navázat na to, co říkala kolegyně Aliomary. Chtěla jsem upozornit na Středomoří. Jak to vidíte s vytvořením Erasmu, který by byl přímo věnovaný středozemnímu regionu? Myslím, že to není otázka peněz, že to je otázka politické důležitosti. A mladí lidé z těchto zemí na to čekají a velmi je to zajímá. Za druhé, říkal jste, že evropská diplomacie bere v úvahu vědeckou diplomaci, ale otázka je, jestli tomu věří také vědecká komunita. Jaké platformy používáte pro to, abyste pracovali s výzkumnými pracovníky v Evropě, abyste vytvořili jakýsi týmový duch, který by také umožnil tímto způsobem bránit zájmy Evropské unie? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já začnu portugalsky a potom přeskočím do francouzštiny. Jenom aby upozornili tlumočníky. Děkuji mnohokrát paní poslankyni Francisce Paris za její slova a děkuji také za připomenutí důležitých věcí. Já si myslím, že je důležité mít na mysli to, co vy jste říkala. Ano, jsme velmi rozvinutí. Velmi často lidé v Evropě si neuvědomují, že 22% ze 7 milionů vědeckých pracovníků na celém světě jsou právě v Evropě. A tito vědeští pracovníci produkují více než 30 vědeckých znalostí. Když se třeba podíváte na vědecké články s největším množstvím citátů, tak je nacházíte právě v Evropě. Já jsem chtěl říci, že bychom se opravdu měli snažit o to, sjednotit více zemí to, touto politikou rozvoje a vědecké komunikace. Je to určitě nástroj diplomacie. Existuje několik způsobů, jak se to dá řešit. Já mám za to, že ministři, kteří mají v portfeji vědu, by se měli více zapojovat do diplomaci svých zemí. Já jsem byl vždy zván na zasedání paní Mogariny. Ona mě zve na to zasedání, kde se právě hovoří o těchto otázkách a myslím si, že by to mělo platit i na vnitrostátní úrovni. A pokaždé, když jezdím do některých členských států, tak to říkám, že ministři zahraničí by měli spolupracovat s ministry, kteří mají na starosti zahraniční politiku. Co se týče spolupráce, vaše otázka se týkala Spojených států a jiných částí světa. Co se týče Spojených států, tak tady probíhá opravdu zásadní spolupráce v různých oblastech, třeba ve zdravotnictví. Spolupracujeme také velmi hloubce do hloubky s Národním ústavem zdraví a s řadou dalších vědeckých pracovníků je to spolupráce rovného s rovným. Tady vidím určité příležitosti. Ve Spojených státech jsou hodně daleko, co se týče informační technologie. A lidé chtějí, aby informační technologie pronikly do tradičních průmyslových odvětví, která jsou zase naší silnou stránkou. Takže si myslím, že tady je možnost symbiozy zajímavá možnost pro spolupráci. Třeba v oblasti průmysl 4.0 nebo pronikání fyziky a průniky fyziky a informační technologie. My jsme eh, možná centrem těch fyzických průmyslových odvětví, oni jsou centrem eh, počítačových technologií, je to potřeba propojit. Já jsem se zrovna díval na čísla všech neasociovaných zemí a Spojených států. Tam v příspěvcí se Spojenými státy máme v podstatě nějaký 0,1% a spolupráce v této oblasti je velmi důležitá. Teď, co se týče Ruska, tak eh, se v tuto chvíli zařizuje má cesta do Ruska, abychom mohli pokračovat v této vědecké spolupráci, která má historické pozadí a o které chceme, aby pokračovala. Když se podíváme na čísla, tak před rámcovým programem číslo 7 eh, byla vyšší, dochází ke snižování a je potřeba posílit spolupráce s eh, ruskými vědci. A pak otázka paní Gabriel, která se ptala na Erasmus. Jak víte, já sám mám Erasmus za sebou a jsem velký fanoušek tohoto programu. V každém případě to tedy vyřítím Tiboru Navračičovi, svému kolegovi. Já myslím, že to je opravdu jeden z nejzajímavějších a nejlepších programů Evropské unie pro mládež a jestli já můžu něčím přispět a pomoci, tak to určitě udělám. Takže v každém případě předám to, co jste říkala svému kolegovi, který to má v gestci. A potom jste se také ptala na vědecké pracovníky. Já myslím, že oni si že oni mají často problémy s komunikací, že je potřeba, aby sdělovali jednoduchými slovy, co chtějí. My jim říkáme, že mají možnost změnit svět, ale když se podíváme na mladé vědecké pracovníky, tak vidíme, že jsou schopni pracovat eh, inovativně a komunikovat. A to je poměrně nové. Konec konců v programech vlád ještě nedávno věda moc výrazně nefigurovala. Když jsem byl v Číně, tak první dva projevy v podstatě, které jsme tam poslouchali, byly právě o inovaci. A já bych chtěla, aby premiéři evropských zemí se na to dívali takovýmto způsobem, tedy že bez vědy a bez inovace nebudeme schopni v budoucnosti obstát. Děkuji mnohokrát pane komisaři, za vaši informaci. Myslím si, že bychom se toto téma měli osvojit, jak diplomaci pro tuto oblast, tak pro kulturní politiku. Tam také bychom mohli lecos udělat a možná, že bychom na příštím zasedání o tom také pohovořit jakým způsobem bychom toto, se tohoto tématu mohli chopit. Každopádně vám velice děkuji a těším se, že budeme moci pokračovat v naší spolupráci. Děkuji, že jste si udělal čas, pane komisaři, a, vě, a přeji všem krásnou polední přestávku.